a Vážení kolegové, prosím, zaujměte svá místa. Srdečně vám děkuji. Mám radost, že máme dnes mezi námi předsedu výboru pro zahraniční věci a obranu izraelského knesetu, pana eh, Cachim Zanegbimu, eh, společně se svými kolegy z různých jiných eh, výborů izraelského parlamentu. Je dobře, že můžeme pokračovat v výměně eh, informací a názoru a hodí se to také k eh, našemu dopolednímu jednání eh, týkající se Iránu, protože samozřejmě blízkovýchodní situace se týká celého světa, protože situace tam má dopady na celý svět a samozřejmě i situace v Iránu má dopady eh, na Izrael. A eh, při návštěvě eh, regionu jsme to viděli na vlastní oči. Současně si děláme starosti ohledně některých diskusí, které také probíhají a máme pocit, že dvoustátní řešení, jehož věrohodnost je podmínkou dalších jednání, už není tak vysoká a z tohoto důvodu obnovit jejich důvěruhodnost je také věcí Izraele. A zahájení mírových jednání eh, na Blízkém východě by byl důležitý stabilizační prvek. A mělo by to eh, dopad eh, na rozšíření stabilizace v celém regionu jak jsem to již uvedl. Dnes jsme eh, měli možnost diskutovat s iránským ministrem eh, zahraničí eh, tento parlament považuje mm, atomovou dohodu nebo jadernou dohodu za důležitou. My se domníváme, že tím bude zabráněno a také stíženo Iránu eh, pokračovat eh, ve vývoji jaderných technologií, ale také jsme zdůraznili roli Iránu eh, v takzvané zástupné válce, která probíhá na Blízkém východě se Saudskou Arábií a tak dále. A také jsme se dotkli lidskoprávní situace v Iránu, takže nejsme na jedno oko slepí. My máme radost že z tohoto nadcházejícího eh, rozhovoru s vámi a při vší kritice. Dovolte, abych vyjádřil svou osobní mínku. Při vší eh, kritice vůči izraelské politice, tak jak jak i Izrael eh, kriticky pohlíží na naši politiku, ale když se podívám na celé to prostředí, tak Izrael je jedinou demokracií na Blízkém východě a to je hledisko, které nevždy eh, zohledňujeme. Je to ale fakt, neznám v sousedství regionu jiný demokratický stát a proto přívší kritice eh, na po detailech tady panuje skutečně principiální vzájemná sympatie. Pan Hanek, máte slovo, prosím. Pan Hanek by. Děkuji, pane předsedo. Vy jste dlouho dobý přítel státu Izraele a co by přítel nás umíte někdy kritizovat a umíte nám sdělovat své názory eh, velmi výrazným, eh, přímým, ale také eh, přátelským způsobem. My si ceníme vaše přátelství a ceníme si také pozvání na toto velmi důležité fórum dnes což eh, nám eh, skýtá nebývalou příležitost vést dialog a eh, prohloubit určitá témata vzájemného zájmu a také pohovořit o tématech, která budete vy považovat za důležitá. Mám zde přátelé z izraelského parlamentu, jsme delegací Eh, jak izraelské koalice, tak i opozice. Merav Michaeli, kdybyste se mohla postavit, je zástupkyně Labour Party, je WIP, tedy opozice strany práce. Nemáte si, nevidíte sice ten byč, ale ona ho má. Určitě, zejména v boji proti vládě a dnes jsme tady spolu v rámci společné mise. Dále můj přítel, pan Jakov Perry, který již dlouhá eh, léta slouží izraelské bezpečnosti, byl ministrem vědy a technologie a nyní je členem parlamentu a členem našeho výboru. A doktor Michael Oren eh, byl izraelským velvyslancem ve Spojených státech amerických napsal řadu knih a je velmi důležitým členem našeho výboru a patří do koalice, která nese název Kulanu, tedy my všichni. My všichni zde se eh, cítíme být v rodině, v evropské rodině. Cítíme se být součástí evropských hodnot, evropských aspirací, vizí, nadějí i frustrací a to nejenom na ideologické úrovni. Vy všichni jste eh, rodiče a eh, mnozí naši předkové pocházejí eh, z Evropy, například rodiče Michaela z Polska, Jakova z Švýcarska, moji rodiče se narodili v Polsku, takže máme evropské kořeny a mnoho Izraelců dnes by chtělo upevňovat dále vztahy k Evropě. Určitě víte, co je selfiečko, když se sami vyfotíte eh, inteligentním mobilem, ale selfie je také izraelské sousedství, to znamená Syrie, Libanon, Irán, Libie, Egypt, to jsou země a území, s nimiž jsme někdy v konfliktu, někdy žijeme v míru. Takže stručně bych zanalizoval, co se děje v našem sousedství a tím selfiečkem bych tedy eh, vyfotografoval toto sousedství. Takže Syrie. To znáte. Zkáza, tragédie, smrt. Nemáme mnoho naději v této chvíli, ale stále ještě přetrvává nutnost eh, snažit se o ukončení krve prolití. My v Izraeli se snažíme přispívat k humanitární pomoci tím, že se staráme celkově o tisíce Syřanů, kteří byli zraněni ve válce. Eh, zřídili jsme polní nemocnici na hranici mezi Izraelem a Syrií a každý den izraelští lékaři a izraelské sestry se snaží zachraňovat životy. Takže eh, přispíváme malým dílem k normálnosti té situace, ale samozřejmě je to pouze kapka eh, v oceánu eh, zoufalství a utrpení. Egypt. V Egyptě, jak známo, panuje režim, který po mnoha letech jistého napětí mezi zemí a Izraelem Eh, nyní chápe, že největším problémem pro Egypt není Izrael, ale je to radikální terorismus islámského státu, který eh, převzal pod svou kontrolu část Sinajského polostrovu a tvrdě se eh, snaží zamezit fungování této skupiny, která má ve svém hledáčku také Izrael. A my se snažíme v tom pomáhat ze všech sil. Všechny naše síly pomáhají eh, na Sinaji, ale zatím je to válka, která ještě eh, nemá termín ukončení. Nevím, kdy budou moci nebo umět egyptiané skoncovat s touto hrozbou. A pak samozřejmě je zde Libanon a Hezbollah. Eh, všichni dobře víte, jak je to problematická organizace. v posledním téměř desetiletí nedošlo k otevřenému konfliktu s Hezbollahem, zejména díky tomu, že od roku 2011 jsou zapojeni ve válce mezi Iránem, aby zachránili eh, Asadův eh, režim, ale nevíme, kdy skončí válka v Syrii a kdy opět eh, bude Hezbollah chtít oživit eskalaci eh, Eh, mezi Izraelem a šíjickou frakcí v Libanonu. Téměř 100 tisíc eh, raket je ze Sýrie namířeno na téměř každý bod eh, strategicky v Izraeli a nevíme, co se v budoucnu stane. Hlavní problém, který vás všechny zneklidňuje a jsem si jist, že většina otázek se toho bude týkat, je konflikt s palestinci. Bohužel palestinci jsou nyní rozdělení mezi dvěma myšlenkovými proudy. První je Hamas a islámský džihad v Gáze. Z Gázy jsme se stáhli před deseti lety v naději, že to zahájí novou budoucnost mezi námi a palestinci. Eh, učinili jsme velmi odvážnou iniciativu v roce 2006. Unilaterálně jsme se stáhli z gazy, předali jsme gazu do rukou palestinské samozprávy v naději, že tím dáme najevo naše pochopení a že toto opatření budování důvěry prospěje vztahům, vzájemným vztahům. Ale bohužel krátce po eh, našem stažení z Gazy, po té, co jsme vlastně eh, stáhli, eh, přesídlili celou řadu našich obyvatel Gazy, izraelských občanů, se Eh, palestinci uchylili k státnímu převratu, eh, vůči e, vlastnímu vedení velmi násilným způsobem. Mnozí z nich uprchli, někteří do Izraele, jiní e, na západní břeh. Od té doby e, došlo již ke třem kolům násilných rozbrojů s Gazou a s Palestinci k ostřelování, k útoky tunely a tak dále. A Bohužel zatím nevidíme konec jejich nadvlády nad Gazou, což samozřejmě oslabuje tu druhou část, eh, kterou, si, eh, kterou považujeme za pragmatickou. A to je Abu Mazin a jeho lidé. Abu Mazin je zcela proti terorismu a násilí a věříme mu, když hovoří o um, e, nutnosti přijmout e, e, dvoustátní řešení Potřebujeme tedy dva státy pro dva národy, na tom trváme, aby Izrael byl eh, domovem židovského národa a Palestina, eh, palestinského národa a jediná cesta, jak tomu dospět, jsou jednání. Od dubna 2014, to znamená od kdy Abu Mazin opustil jednání a od té doby eh, není ochoten se vrátit k jednacímu stolu, je zde patová situace a patová situace nikdy není neměnná. Dochází dochází naopak k deterioraci, ke zhoršování atmosféry eh, k velkému napětí a to vidíme v Izraeli nyní, dokonce k teroristickým útokům téměř každý den eh, proti eh, nevinným občanům a to nás skutečně nikam, nikam nedovede. Dále Irán, poslední téma. Vy jste si dnes vyslechli pana Zavifa, já jsem se doslechl, že hovořil o legitimaci eh, sionistického projektu a to není velký eh, rozdíl vůči tomu, co říkal bývalý prezident Ahmadinejad. Tehdy on dokonce uspořádal seminář v Teheránu o světu bez sionistického projektu. Takže dnes pan Zarif řekl, pokud eh, jsem se doslechl správně, eh, něco podobného. Samozřejmě eh, dvořilejším způsobem a s úsměvem. Nevíme, co se stane v budoucnu s Iránem. Není tajemstvím, že jsme byli poněkud frustrováni způsobem, jak ta jednání nyní dopadla. Teď už je to historie, ale nezmizí to eh, z eh, historie naší, vaší či světové, co se stane v Iránu, jestli Irán poruší nebo neporuší ehm, dohodu, co se stane za deset let od podpisu dohody, zdali se Irán vrátí na cestu výroby jaderných eh, zbraní, to stále ještě je věcí budoucnosti. Já jsem nicméně rád, že smím dnes být vaším hostem pane předsedo, a velice rád zodpovím jakékoliv otázky, které mi položíte. Děkuji vám. Děkuji vám. Tady stává slovo pan Preda. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo výboru pro zahraniční věci Knesetu. Děkuji, že jste mezi nás přijel. Já myslím, že to je vynikající nápad setkávat se s kolegy z izraelského parlamentu. Jak bylo řečeno, vaše země je důležitým partnerem Evropské unie a <clears throat> jste země, která prochází velkými turbulencemi. Jak řekl předseda našeho výboru, vy jste jediná demokratická země v regionu a já mám za to, několikrát jsem to tady i řekl v parlamentu, že často jsme nespravedliví a přeháníme různé, různá prohlášení na vaši adresu a často je to zcela neadekvátní, třeba eh, nedávné rozhodnutí o těch etiketách označení výrobku, což jenom přidalo oleje do ohně. Já mám na vás dvě otázky. První se týká možného znovu e, nastolení vztahu s Tureckem. Váš velvyslanec tady je, on mě slyšel pokaždé, když jsme se sešli, tak jsem mu kladl stejnou otázku, kdy se opět naváží vztahy s Tureckem. Můžete nám k tomu něco říct? A za druhé, bych chtěl vědět, zdali po nedávném vývoji eh, s, s jadernou agendou Iránu, a to především eh, eh, postoj Evropské rady z ledna, vy, jste, hm, vy k tomu mlčíte, vy jste laxní k této dohodě, která byla podepsána minulém roce. A to je, jak bych to nazval, by eh, máte teď větší důvěru po té, co jste eh, zjistili, co zjistila eh, Mezinárodní agentura pro jadernou energii, anebo jste pořád stejně skeptičtí? Děkuji. A nyní dostává slovo kolega Kán. Poprosím vás o příspěvky minutu a půl až dvě, protože kolem 16. Eh, přijde předseda a parlamentního schromáždění OSN mezi nás, pane Káne. Děkuji, eh, pane předsedo. A tady jsem, tady jsem a také vás vítám. Eh, chci říct něco tady k otázce Palestiny. Eh, víme, eh, eh, nebo známe ty obtíže, kterými prochází Střední východ a víme, že palestinská otázka a tam je nejdále jako nevyřešena. Já jsem členem delegace na GCC a já jsem tam jezdil a mluvil jsem s lidmi a jim jasné, že otázka terorismu je v popředí jejich pozornosti. A jedna z věcí, která mě neustále napadá a vzhledem k GCC je, že největší dividenda, kterou můžeme získat, je vyřešit eh, tu palestinskou otázku, protože to by vytrhlo teroristům koberec pod nohou. A největší zájem na tom má samozřejmě izraelský stát a samozřejmě zbytek světa z toho také bude mít prospěch. Takže co, budeme schop, co můžeme udělat, abychom eh, tu otázku vyřešili? Já už eh, více než deset let pracuji na budování vztahu mezi muslimy a eh, židy v Británii a vím, že bychom z toho prospěch měli. A druhá otázka je Sýrie. My víme, jak je tam děsivá situace a každým dnem se zhoršuje. Víme, jaký zájem tam mají Rusové jaký zájem tam mají Iránci, co se tam pokouší zachovat. Iránci, ano. Děkuji, pane předsedo. A, a vítejte, pane Hanekby. My jsme eh, tady z frakce Evropských konzervativců a reformistů a jsme eh, velcí přátelé Izraele většinou eh, v naší frakci. Dnes dopoledne jsme tady náhodou měli mm, iránského ministra zahraničí eh, Zarifa a já jsem se ho zeptal na několik otázek. Eh, zejména eh, jsem se ho ptal na otázku usnesení 1929 Rady bezpečnosti OSN a vyvíjení z technologie balistických zbraní Iránem, včetně střely IMAD, kterou, která je schopná nést jaderné hlavice. A on mi neodpověděl vůbec. Takže myslím, že bychom měli být velice podezřívaví ohledně úmyslu Iránu v dlouhodobém horizontu u eh, tohoto typu eh, technologií balistických střel a proč potřebují vlastně balistické střely s dlouhou dráhou letu jako regionální mocnost. Potom je tady eh, mm, spočítá otázka ohledně Sýrie. Já mám ten dojem, že eh, tím, že bombarduje eh, Putin eh, v civilní infrastrukturu v Alepu, tak se pokouší nejenom zničit hlavní mm, opozici neislamistickou a sice Národní syrskou armádu, ale také zvýšit exodus civilistů a zvýšit uprchlickou krizi, tak aby mohl dál destabilizovat celou Evropskou unii. A přesně to v době, kdy moje země je Eh, čelí eh, hlasování o členství v EU, protože když eh, přijede dalších 100 tisíc lidí, tak to byl dárek pro ty, kteří chtějí, aby Británie opustila EU. Ale mám pravdu, když říkám, že jeho dlouhodobější agenda je eh, zničit ty neextremistické bojovníky a potom eh, dát na výběr mezi Asadem, Iránem a Ruskem na, jednu straně, na jedné straně a jsem na druhé straně a zápasy bude muset vybrat. A kdybychom si eh, měli pak jako vybrat, tak co byste nám poradil? Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, eh, pane předsedo, že jste přišel eh, mezi nás do Evropského parlamentu. Eh, Taková výměna názorů z první ruky je velice důležitá. Izrael je stabilní demokracie a funkční stát v regionu. To je tak důležité. Mít tam dobrý příklad, který by možná ve vzdálenější budoucnosti mohli následovat vaši sousedé. Je důležité ustát tu situaci. Na rozdíl od některých kolegů já si nejsem jistý, eh, že známe eh, zájem Ruska na eh, zapojení v Sýrii. Nevidíme žádný tam konec toho zapojení. Zničit Sýrii, zničit opozici, nebo vytvořit něco jiného v tom regionu. Já bych opravdu vás požádal o komentář ohledně toho, co považujete za zbývající eh, zájem některých mocností, například Ruska, v namírovém procesu v eh, Syrii. Nejsem si jistý. 1600 letů za dva týdny a bombardování nemocnic a škol. Tím eh, se vytváří ještě větší katastrofa než ten stávající boj. Já bych se zeptal, do jakém, jak vnímáte stále větší zapojení států Perského zálivu do války v Sýrii? Mohlo by to uh, změnit uh, situaci v Sýrii? Ptám se na zapojení uh, letadel, například v Turecku nedávno. Děkuji. Paní Sakurafa. Děkuji. Eh, rezoluce 181 eh, z roku 1947 eh, uznala Izrael a dnešního, dnešní jednání o mírovém procesu s účastí EU a vytvoření dvou nezávislých států z roku 67. To podporujeme, ale minulý týden Izrael podpořil pokračování osad na západním břehu a zároveň zničil šest humanitárních kusů infrastruktury, kterou financovala Evropská unie, protože, jak pan Netanyahu říkal, bylo to postaveno nelegálně. A dále eh, izraelské úřady nezniči, nedovolily znovu bez výjimek vstup a tehdejší oficiální delegace Evropského parlamentu do Gazy. To už se stalo dříve, týkalo se to poslanců a Amnesty International eh, tam tehdy taky neměla eh, přístup eh, mezinárodní pozorovatele, zástupci zvláštního vyslance OSN. A ptám se přímo, jaké hranice jsou stát, toho státu, který zde zastupujete, za druhé, přijímáte, aby Evropská unie financovala humanitární infrastrukturu. A za třetí, na jakém základě omezujete vstup na západní břeh? A potom o otázku, mám tady otázku. Já jsem palestinská občanka a poslankyně Evropského parlamentu. S tímto palestinským pasem mohu cestovat po celém světě. Můžete mi říct, jestli můžu do Tel Avivu s tímto pasem? Děkuji. A tak máme tady také izraelské kolegy, abychom dali e, prostor našim izraelským kolegům. A teď e, pan Alektuson. Ne, zapomněl jsem, pardon. Pan Kava. A pak pan jsou. Eh, poprvé, když jsem byl eh, poprvé, když jsem byl eh, zvolen, co jsem tady byl zvolen, tak něco nás nazvedlo a sice, že Izrael je dobrá demokracie na Blížním východě. A myslím si, že z tohoto důvodu bychom se měli být snažit smířliví. A to platí i pro vás, paní, než se pustíte do obvyklé retoriky. Šalom Alechem, pane ministře, eh, pane předsedo, já eh, vím, že instituce Evropské unie eh, vycház, vy, dávají protichudné signály, například financují evropské, nebo osady v na některých územích, které byly, které byly obsazeny po roce 67. Můžu eh, se vás zeptat na eh, dopady těch sankcí přijatých před dvěma týdny v Evropském parlamentu eh, na tamní pěstitele a potom, a potom jak Izrael může pomoci těm, kteří podporují palestinskou věc, ale odmítají uznat, že neustálým voláním po zničení Izraele mm, nikdy se nedoberou míru ve svaté zemi. Pamatuji si, eh, eh, když prezidentka Golda Meir řekla, že kdyby Arabové eh, složili zbraně, nebyla by válka, a kdyby židové, Židé složili zbraně, už by nebyl Izrael. Děkuji, pana Laktusa. Děkuji, pane předsedo. Pane vítejte v Evropském parlamentu a mám velice stušnou otázku. Jak všichni víme, mezi Izraelem a, a Evropskou unii jsou je celá řada společných zájmů. Jedním z hlavních je teď boj proti terorismu. Izrael obklopují teroristické organizace Hamas a Asah, Hezbollah v Asanu, Al-Qaide na Sinai a tak dále. A já se ptám, jak bychom mohli zvýšit spolupráci, pokud jde o boj s terorismem. Co se můžeme eh, naučit z vašich eh, zkušeností v této důležité otázce. Děkuji. Pan Parňou. Pane předsedo, děkuji, že jste dnes odpoledne eh, přijel. Já jsem tady. Eh, tři otázky velice rychle. První. My, socialisté a demokraté, kraté my jsme přijali pana Ilibu a vašeho kolegu, kteří přišli s eh, velice zajímavým návrhem eh, mezi Izraelem a Palestinou. Pan Barsuet například chce, aby palestinská samozpráva měla větší prostředky, aby se mohla stát eh, udvěrodným partnerem pro mírová jednání. Za druhé, Francie na sebe vzala takovou iniciativu a to, že v OSN se vytvoří eh, rozšířený kvartet o další tedy arabské země. A co si myslíte o této francouzské iniciativě? A za třetí, marocký král Mohamed VI podle mých informací nyní organizuje setkání mezi Mahmudem Abbasem a Benjaminem Netanyahu, aby se oživil mírový proces prostřednictvím Shanben Sitry, což je předseda eh, Světové organizace marockých židů. Děkuji. Pan Martočilo. Já myslím, on je předseda delegace. Ano, děkuji, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, poslancům z Knesetu, že přijeli na jednání s naším parlamentem. Každý den v Evropě eh, zažíváme útoky antisemického charakteru. Všude v Evropě před pár měsíci Guardian publikoval eh, eh, článek podepsaný 300 profesory mm, britskými, kteří hovořili o útocích v Itálii, potom švedové ty, ti E, ty e, zafinancovali jednu publikaci, kde obvinují Izrael, že dělá etnické čistky. Takže to jsou prostě projevy, i takovéto projevy antisemitismu. A antisemitismus to je v podstatě matka jakékoliv, jakékoliv formy terorismu. A já se ptám, kdy se změní vnímání Izraele v Evropě? A kdy konečně tedy skončí eh, eh, tyto akty antisemitismu a kdy skončí bojkot Izraele. Dankeschön. Well, it is a great, uh... Děkuji. Je skvělé uh, pobavit se s vámi a, a uh, jsem také rád za váš uh, úvodní proslov mimochodem. Myslím, uh, že je ideální mít eh, takovýhle přímý kontakt mezi poslanci Knesetu a Evropského parlamentu. Čili ehm, často ehm, vzniká eh, spousta nerozumění ohledně našich eh, úmyslů, zejména když vyjádříme kritiku v některých věcech. Já doufám, že pochopíte, že většina z nás jsme přáteli vaší země a zajímá nás bezpečnost vaší země. A proto se často zapojeme do otázek, které se vám nelíbí. A položím vám takovou otázku, vím také, že jste byl minister spravedlnosti ve vaší zemi. Izrael je země, kde máte 6066 e, vězňů v různém postavení. Mezi nimi je 700 nezletilých dětí. Asi 580 a je tam ve eh, správní vazbě. Když nás navštěvují lidé eh, z méně demokratických eh, zemí, než je Izrael, tak dokonce pokládáme otázku, když mají 3, 5, 10 vězňů a vy jich máte 6 tisíc. Co s nimi uděláte? Co čekáte od těch eh, eh, sedmiset dětí, které jsou teď eh, ve vazbě, ve vězení? Jak se z nich můžou stát přátelé vaší země? Nebo také přátelé vašich dětí? Děkuji, mm, pane předsedo jsem rád eh, za vaši flexibilitu. Děkuji vám, pane Hanegy, eh, za vaši prezentaci. Já jsem za zelenou frakci tady a my jsme eh, silní přátelé míru na Blízkém východě obecně a mám velice specifickou konkrétní otázku v Syrii. V prosinci jsme se dověděli o příjem telefonátu mezi premiérem Netanyahuem a prezidentem Putinem probíhá na nějaké nižší úrovni debata s Ruskem o Syrii a o jakých tématech, pokud můžete něco o tom vůbec říct. Děkuji. Je velká náhoda. Že se setkáváme, protože já jsem se právě vrátil jako člen delegace pro Palestinu z okupovaných území. Tam jsem naštěl nějakých pět dní minulý týden. A chyběl mi tam izraelský hlas. Nemluvili jsme s Izraelcem, kromě nestátních organizací. A rád bych vám položil několik otázek, v podstatě jenom dvě, vzhledem k časovému omezení. Jedna z věcí, eh, kterou nám političtí lídři tehdy řekli, byla, že je velká šance, že Hamas a Fatah budou jednat v Dauha a shodnou se. A nakonec eh, vybudují vládu národní jednoty. Jak se eh, staví Izrael eh, k takovéto vládě národní jednoty? A potom, jaké jsou vaše zkušenosti s tím, co my jsme viděli v terénu? Těch 600 tisíc osadníků na západním břehu nebo na okupovaných územích, jak vy jim říkáte, Vypadá to, že oni zabírají stále více nebo vy zabíráte čím dál tím více eh, půdy a vypadá to, že palestinské území bude eh, oddělené eh, proužky izraelských osad. Je to záměrná politika Izraele k nevytvoření, nebo k vytvoření neživotaschopného palestinského území v této části regionu? Pane předsedo, děkuji, pane Harekby a děkuji celé delegace. Já mám otázku na mírový proces. Mně se zdálo, že vy eh, eh, v podstatě v tom vašem úvodu vždycky házíte vinu na ostatní, ty za to můžou, že to nejde, jak by mělo a samozřejmě expanzivní politika vašich eh, tedy osídlení, která se šíří a k tomu se již vyjádřili Spojené národy, Evropa i USA, ale takže zatím jste se neposadili za jeden stůl vyjednavací. A kromě toho popírat eh, eh, právní stát a eh, i vězni, tedy 500 lidí, kteří nemají žádná práva, včetně dětí a i jeden novinář z Washington Post, ten Mm, eh, hovoří o tom, že používáte eh, fosfor, používáte tedy, nebo že jste tedy i eh, mm, zavraždili jednoho Španěla na hranici s Libanonem na jedné základně OSN a takže vy používáte sílu právě pro tyto útoky v podstatě kromě apartheidu, který vládne v pásmu Gaza. Vy máte pod kontrolou všechno přes moře, vzduchem a vlastně my jako delegace my jsme tady nemohli ani projít. Já se ptám, co uděláte, aby eh, ten mírový mandát skutečně byl efektivně aplikován. Thank you all very much. We are not deterred. Děkuji. My se nenecháme zastrašit ani otázkami kritickými, naopak máme pocit, že to je ten nejlepší způsob, jak si porozumět a jak každého informovat o realitě. Takže klidně se ptejte, zejména když je to mezi přáteli, ale i ti, kteří se necítí být eh, eh, přáteli Izraele, nás eh, mohou vyzývat náročnými otázkami padlo 13 otázek a já nebudu na každou odpovídat eh, specificky, i kdybych to učinil každou za minutu, ale já eh, si to se skupin do tří okruhů, eh, tematických okruhů a začnu tím nejemocionálněji nabitým a sice to je palestinská otázka. Chci vám říct, že my všichni, kteří jsme zde, jsme bojovali za Izrael na bojištích tři z nás eh, byli eh, parašutisté a i naši synové již eh, bojovali ve válkách. Můj syn například v poslední válce jako výsadkář a také Jakovův syn. Myslím, že neexistuje jeden normální Izraelec, který by nedal vše, co může k dosažení míru s palestinci. Myslím, že jsme to dokázali ve vztahu s Egyptem a Jordánskem, zeměmi, které prolili eh, krev tisíců Izraelců eh, v roce 48, 67, 73 a tak dále. A také eh, desítky tisíců Jordánců a Egyptianů padlo, ale hned jak se objevil první vůdce arabské země, který byl ochoten s námi sjednat, eh, uzavřít mír, tak eh, jsme se skutečně vzali všech principů a eh, byli jsme pragmatičtí a přidali jsme celý Sinaj egyptianů, vystěhovali jsme o tam Židy, pokud je o Jordánsko, tam to nešlo o, nebyla otázka území, ale bylo to o e, přistoupení na jejich požadavky. Takže my a Egypt, my a Jordánsko již e, desítky let e, žijeme v míru. 40 let s Egyptem, 20 let s Jordánskem. Nic bychom si nepřáli víc, než mít zde izraelského předsedu za 20 let v Evropském parlamentu, který by vám oznámil, že máme již 20 let mír s Palestinci. O tom skutečně sníme nejenom Palestinci platí tragickou cenu za tento konflikt, ale každý jeden z nás Nejenom pokud jde o otázky života a smrti, ale každý den i v jiných podobách, v podobě strachu, úzkosti, nebezpečí. Každý den eh, je někdo ubodán nebo přejet autem nebo se stane obětí eh, sebevražedného útoku. Každý je tím dotčen, eh, nebo může být dotčen eh, zítra pozíci. Jediný způsob, jak toho dosáhnout, je tak, jak se nám to podařilo s prezidentem Asádem v eh, Egyptu, Sadatem v Egyptu nebo s králem Husseinem v Jordánsku. Sednout si a vyřešit veškeré spory, pochybnosti jednáním a kompromisem. My kompromis žádáme i od palestinců, ale žádný eh, palestinský vůdce zatím nebyl ochoten přistoupit na ten kompromis, aby tedy um, uprchlíci, eh, uprchlí palestinci se již nevraceli na území eh, Izraele. naši dva vůdci Rabin a Sadat zaplatili e, e, životem za e, ochotu ke kompromisu. A tudíž tedy chápeme, že palestinští vůdci se nechtějí vzdát toho práva na návrat ale jakmile si uvědomí, že tento sen se nedá implementovat, A to skutečně nejde, aby stovky tisíců um, palestinců se vrátili zpět na uh, původní místa. Poté, teprve poté, když um, budou ochotní, aby uh, vlastně eh, tito palestinci nalezli eh, novou domovinu eh, na území palestinské samozprávy. Pak bude vyřešeno 99,9 toho problému. Také jde o hlavní město Jeruzalém, Nechceme, aby se z Jeruzaléma stal nový eh, Berlín, nechceme město opět rozdělit, město, které je svaté tolika náboženstvím. To také se dá eh, vyřešit. Ale hlavním eh, kamenem sváru je onen návrat nebo právo na návratu. My nikdy nedovolíme, aby se palestinci vrátili k hraniční linii před rokem 1967. Tento kompromis musí s námi učinit. A jestliže že Evropský parlament, Evropská unie, svět nám dovolí přesvědčovat Palestince, aby přistoupili na tuto velkou uh, metamorfózu, proměnu, tak eh, to dopadne. Dobře, já jsem vyrůstal eh, v rodině eh, velkých bojovníků za svobodu, kteří ještě bojovali proti britskému mandátu, byli vězněni, pak se vrátili ehm, do ehm, ilegální armády, bojovali dále a byli vychováni v duchu, že Izrael není jenom to eh, eh, malé území, ale eh, všechno kolem, ale vzdali se nakonec tohoto snu. Judeje a Samaří, protože to má být nakonec palestinský stát a Izrael se z toho z území stáhne podle svých bezpečnostních principů. Ale hlavní věc je sednout si spolu s námi a přesvědčit je, aby s námi žili v míru. Jakmile se to podaří a jakmile i vy jim pomůžete, místo toho, abyste jim stále eh, namlouvali, že když budou označovat židovské zboží nebo přijímáním usnesení eh, v Bezpečnostní radě, eh, nenapomáháte kompromisu s židovským stát, Kristem, Pouze jim dáváte více a více důvodů si s námi nesednout k jednacím mu stolu a neuzavřít e, e, ten kompromis. Nechápu, proč vaši e, lídři někdy vlastně mm, je demotivují sjednat s námi mír. Nyní ale máme palestinského lídra Abu Mazina, který to chápe. Možná, že není tak silný, jak by měl být. Ani naši lídři nejsou tak, vždy tak silní, jak by měli být. A tito lídři by si měli sednout a e, dohodnout se. A pak budete moci použít svůj pas, cestovní pas a navštívit e, jakékoliv izraelské místo. A my budeme moci přestat e, věznit děti. E, děti někdy nejsou dětmi e, u nás na Blízkém východě, ale někdy děti vraždí eh, například izraelské občany, když má v ruce zbraň nebo eh, když eh, se převlekne za sebe vražedného útočníka. My se musíme dohodnout, sednout si k jednocímu stolu s našimi bratranci, palestinci, abychom se dohodli. Dále Irán, vím, že můj čas je omezený. Hlavní problém. A nechci zacházet do podrobností JPC. Myslíme si, že to není dobrá dohoda, ta z Lozán, ale nyní je na čase snažit se silou zabránit jakémukoliv porušení té dohody. Bude to testováno. Iránci umí skvěle nás eh, různě zkoušet, eh, pokoušet eh, svými různými výklady. Oni tomu říkají výklad, my tomu říkáme porušení dohody. Musíme být jednotní, v tomto musíme jednat silně a rázně a pak je tedy přimět dodržovat dohodu. A dále Rusko a Sýrie. Sýrie. Kdybych eh, já eh, měl co říct, tak bych se snažil, aby eh, Asad opustil Sýrii, je odpovědný za smrt 400 tisíců lidí, za to, že polovina jeho občanů um, musela opustit své domovy, stali se uprchlíky doma i v zahraničí. Um, moje vize demokratické Syrie uh, s uh, mladými uh, lidmi, kteří po tolika letech krize chtějí konečně kontrolovat své vlastní životy, bez eh, manipulace Iránem. To je můj tedy sen, aby eh, lidé tam měli takovouto eh, budoucnost, svobodu a mír. Děkuji vám ještě jednou za pozornost a pozvání. a Děkuji, děkuji Eh, kolegům. Děkuji za tu možnost a eh, určitě příště eh, budeme mít další možnosti sorganizovat takovéto setkání a takováto výměna názoru podle mě je velice důležitá pro nás, pro všechny, takže ano, rádi opět přijedeme a e, také vězte tedy, a třeste se, že navštívíme vaší zemi. Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, prosím, posaďte se. A je to pro mě velké potěšení přivítat pana Mogense Liketofta, který je eh, předseda valného schromáždění OSN my jsme se sešli v New Yorku eh, v listopadu, když jsme navštívili valné schromáždění a jsme rádi, že můžeme navázat na eh, plodnou diskuzi, kterou jsme tam vedli, ale nemůžeme vytvořit podobnou stejnou krásnou atmosféru jako vy. Jak víte, my e, si velice vážíme válného schromáždění, je to důležitá platforma pro řešení celosvětových problémů. Evropský parlament také po dlouhodobě podporuje regionální organizace jako jako tedy je EU a OSN a proto náš status ve valném schromáždění má pozitivní efekt a určitě i bude <clears throat> přispívat k tomu, že budeme lépe koordinovat politiku členských států EU, kterou provádí v rámci valného schromáždění a OSN jako takového. A e, e, ty tři e, diskuze na nejvyšší úrovni Ehm, které vedeme, tak ty reflektují naše priority a zaměřují se na udržitelný rozvoj, mír, bezpečnost a především e, mírové operace OSN a e, architekturu budování míru, lidská práva a role OSN v této oblasti. A poněvadž to je společné zasedání s výborem DV, máme pouze omezený čas, takže mm, předám eh, slovo panu Pongovi, který, je, eh, který bude spolu, spolu předsedat, takže ještě dám slovo jemu. Děkuji, děkuji, milý kolego Broku. I já bych chtěl poděkovat jeho excelenci, předsedovi Mogensovi Toftovi eh, za tu možnost jít se s našimi výbory dnes a chci omluvit našeho předsedu paní Lindu McCaven, která eh, tady nemůže být, tedy naše předsedkyně. Náš výbor pro rozvoj přičítá obzvláštní pozornost eh, vaší činnosti eh, spočívající v realizaci dlouhodobých cílů udržitelného rozvoje a vypracovávání ukazatelů, které doufáme budou předloženy již v březnu příslušné komisi. I náš výbor přispívá k formulování pozice eh, Evropské unie při eh, formulaci cílů, rozvojových cílů a i na summitu v minulém roce bylo přijato 17 cílů. My jsme se zavázali, že budeme přispívat k úspěšné realizaci eh, této agendy udržitelného rozvoje do roku 2030 a jsme rádi, jaká témata byla vybrána a že je to omezený počet a i Mm, doufáme, že eh, během první diskuze v Dubnu již eh, se strany, eh, již strany na sebe přijmou určité závazky. My musíme být proaktivnější a i definovat lépe, jak tedy tyto cíle bychom měli potom reflektovat v naší vnitřní a zahraniční politice. Návštěva zvláštního poradce pro agendu 2030 pana Nabaro, který dnes také jedná s našimi kolegy a s Evropskou komisí. I vaše návštěva zde teď na eh, této společné schůzi. To je velice užitečné proto, abychom dali nový impuls evropským institucím, tak aby mohli nadále eh, být eh, hlavním motorem této ambiciozní agendy. Děkuji. Děkuji, máte slovo pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto příležitost, za pozvání. Je to pro mě velká čest eh, zde hovořit před vámi eh, jako v podstatě první dánský předseda valného schromáždění OSN. Co jsem já hm, hm, zažil v první polovině tohoto roku, jako tedy Eh, předseda, to jsou velké rozpory, které existují v dnešním světě. Vzali, přijali jsme eh, důležitá rozhodnutí, významná rozhodnutí eh, mm, pro udržitelný rozvoj a boje změn, proti změnám klimatu za posledního roka půl, ale zároveň vidíme určité kroky zpět ve světě, kdy vznikají další konflikty, humanitární katastrofy, uprchlíci a věřovali uprchlíků, to je to, co zažívá teď Evropská unie na svých hranicích. Mm, došlo tedy k pozitivnímu i negativnímu vývoji a my jako mm, OSN a Evropská unie máme eh, společné hodnoty a jsem si jist, že i nás čeká společný osud. Eh, Spojené národy eh, mají určité příležitosti a ty, to jsou stejné příležitosti, jako má Evropská unie. Máme agendu udržitelného rozvoje, což v podstatě bylo revoluční rozhodnutí, eh, nové cesty směrem k tomuto cíli udržitelného rozvoje je 193 států se jednomyslně dohodlo na rámci, aby se změnila planeta, aby se podporoval mír, aby eh, eh, jsme se stali planetou prosperity. Kolektivně jsme se dohodli, že změna, kterou potřebujeme, tak to znamená transformaci eh, struktur vládnutí, struktur ve společnosti, a součástí, toho, součástí tohoto je také i pařížská dohoda o změnách klimatu, což je obrovský skok v diskuzích. Obě tyto dohody, tedy eh, pokud jde o eh, rozvojové cíle klima, tak to ukazují, jak eh, relevantní a hodnotné jsou Spojené národy a určitě možná někteří to popírají, ale také zde se ukazuje, eh, jak je náš svět na sobě závislý, provázaný. Tyto dvě dohody eh, jsou dohody, ale teď musí následovat kroky musíme navázat eh, na tu dynamiku minulého roku, to znamená, musíme mm, mm, tyto dohody převést v konkrétní kroky zde v Evropě, ale i mezinárodně. Začali jsme na solidních základech rozvojové cíle milénia pomohly k určitému mm, výraznému zlepšení v rozvojovém světě. A zde se ukázalo, že celosvětové společnosti, když se spojí, tak je schopno dosáhnout velkých věcí. Solidarita ze strany Evropské unie i ze strany členských států pro mm, podporu těchto cílů milénia, to bylo zásadní a na to jsme hrdí. A teď pokud jde o ten posun směrem k, k ekonomice, která bude nízkouhlíková, bez emisí, a tak zde Evropská unie je lídrem a i se přijal, připojili další aktéři, eh, občanská společnost, podniky. A teď potřebujeme Eh, vybudovat udržitelnou infrastrukturu na příštích 50 let, což budou triliony dolarů, které je třeba investovat do těchto udržitelných infrastruktur. A abychom mohli tedy Eh, abychom, je třeba tedy bojovat s eh, dalšími metlami, jako jsou stereotypy, nerovnost pohlaví, eh, nerovnosti mezi lidmi, i ty různé praktiky a kulturu, obcházení daní a podobně. Proti tomu je třeba vystoupit jasně. A samozřejmě zde musíme i posílit i hm, posilovat eh, práva a musíme investovat do zodpovědných institucí. Samozřejmě transformace, kterou potřebujeme, to eh, se nestane, eh, to nepřijde z hůry nebo od vlád, ne. My musíme mít sdílenou infrastrukturu a to, tady musí se na tom podílet soukromé stroje jako penzijní fondy, kapitál, hm, soukromí podniky, investoři a vlády musí vytvořit rámec tak, aby tyto trhy mohly fungovat, včetně fiskálních daňových rámců, tak, aby ty investice byly skutečně bezpečné. A to nejenom pro eh, eh, lidi jako takové, ale i pro podnikatele. Čeká nás hodně práce a já myslím, že se nám to podaří a určitě budeme, eh, já tedy budu se maximálně snažit a budu se snažit, abychom pokračovali rychleji, než bylo v posledních 15 letech, kdy jsme začali s cíly milénia. Ale e, rozpory, o kterých jsem se zmínil před pár minutami, ty jsou takového charakteru, že e, průlom, kterého jsme dosáhli v minulém roce, to e, Eh, zrovna eh, tedy eh, zapadlo do doby, kdy zažíváme globální krizi, kdy my mm, čelíme situaci skutečné humanitární krize, násilný extremismus, který vzkvétá, lidé po celém světě to zažívají a i mm, vidíme, jak se šíří zbraně všeho druhu a vznikají nové hrozby e, různých epidemí a podobně konfliktů. A konflikty, především na Středním východě i v Africe, ty způsobují velkou e, chudobu, bídu a destrukci. Zde je třeba si uvědomit, že OSN a multilaterální systém jako takový selhával selhal. Ano, jsou zde příklady, kdy eh, multilateralismus chrání lidi a mír, ale eh, nemůžeme být spokojeni, nemůžeme usnout na Vavřínech. Všichni máme na mysli eh, konflikt v Syrii a určitě zde jsou další země, které nesou mm, velkou odpovědnost za stávající situaci. A e, to jasně poukazuje na nedostatky našeho kolektivního přístupu k míru a bezpečnosti na světě. To ukazuje, jak jsme neschopní zabránit tomu, aby tenze eskalovaly v konflikty a nejsme schopni podporovat mírové procesy, které tak potřebujeme. Také to nám ukazuje, že jsme neschopni mm, e, řádně eh, systematicky humanitárně reagovat, protože tisíce lidí trpí bombardováním, násilím eh, a eh, řada z nich nemá ani přístup k humanitární pomoci a umírají a proto miliony se snaží o, bez, o lepší, bezpečnější budoucnost třeba v Evropě. V tomto kontextu je zcela zásadní, abychom použili summit, humanitární summit, humanitární summit, který se bude konat v, v červenci se bude diskutovat o humanitárních záležitostech, o mm, lidských právech a mm, a i to mm, povede potom k zářivému eh, summitu kde se bude jednat o problematice oprchlíků, migrantů. A tam je třeba eh, přijít s systematičtější, globálnější reakcí na tuto krizi, to znamená více peněz. To také bude znamenat více peněz i v těch oblastech, kde uprchlíci a vysídlené osoby eh, se snaží tedy masově prchat do Evropy, což znamená asi skutečně se globálně dohodnout na jejich redistribuci. A my nadešla chvíle, abychom eh, teď abychom eh, začali aplikovat to, na čem jsme se kolektivně dohodli, to znamená eh, chránit lidi na celém světě. To je jasné, že Stávající uprchlická krize je bezprecedentní ve svém rozsahu, eh, představuje velké problémy v řadě členských států v Evropě a určitě šíří i strach eh, v hlavních městech a i vůbec u lidí, u populace v Evropě. Ale naše neschopnost eh, nalézt řešení ohrožuje životy a i Eh, jak si oklešťuje nebo ohlo, nahlodává pevné vztahy, které mezi námi jsou v Unii a vzniká zde nedůvěra mezi členskými státy a lidé mají větší větší nedůvěru, ta se prohlubuje. Já skutečně doufám, že nyní naši představitelé a váš skvělý parlament nalezne eh, způsob, jak opět se sjednotit, tak jak jsme byli jednotní v posledních 60-70 letech. Dámy a pánové, OSN slaví 70. výročí a je zřejmé, že musí být schopno eh, reagovat na aktuální výzvy Zde eh, v dubnu, v květnu a v červenci se budou konat eh, tři mm, tematické debaty na nejvyšší úrovni a já se ptám tedy, mm, co všechno bychom měli prodiskutovat, abychom zlepšili implementaci udržitelného rozvoje, aby OSN eh, byla více schopna chránit bezpečnost a mír a aby OSN byla více schopna chránit Eh, chránit eh, lidi prostřednictvím humanitární pomoci a eh, prosazovat lidská práva. To všechno je tedy i bude součástí mandátu budoucího předsedy OSN. Ona, já doufám, že bude mít generální tajemnici teď a určitě tady eh, vlastně poprvé eh, v příštím roce eh, bude valné schromáždění hrát větší roli při výběru a jmenování. Vlastně je to tento rok poprvé, kdy budeme hrát významnější roli při jmenování generálního tajemníka v příštích měsících. Já svolám neformální dialog mezi kandidáty a zvolám e, všechny členy, aby zde bylo jasné, že tento proces bude transparentní, aby se zlepšily vyhlídky, že dostaneme nejlepšího možného kandidáta, který v příštích letech povede OSN. Takže to jsou jenom některá témata, která zneklidňují valné schromáždění OSN, ale e, závěrem bych e, řekl něco, co mi jde od, od srdce jako bývalého předsedy dánského parlamentu a hrdého občana. Já zde jsme židle vidím, jsme funkce vidím, že Evropská unie hraje klíčovou roli v mezinárodním společenství národů, ale stávající napětí a e, rozpory mohou podkopat jednotný hlas a, e, a vliv Evropské unie. Pouze silná sjednocená Evropa která bude trvat na svých skutečných hodnotách, může pomoci světu, aby vyřešil řady, řadu aktuálních problémů. Právě proto skutečně doufám, že všichni z vás se budete snažit nám po boku a budete se snažit o to, aby eh, tento eh, hlas z Evropy opět byl silný a jednotný. Děkuji za pozornost. Thank you very much. Já vám mnohokrát děkuji, zejména eh, za vaše závěrečná slova. Myslím, že Evropská unie nikdy nebyla v takovém nebezpečí jako v tuto chvíli. A možná přijdeme o, o to, o čeho jsme dosáhli za posledních 50 let. Mohli bychom o to přijít, pokud se nám nebude dařit držet pohromadě a nalézt řešení pro stávající výzvy. Děkujeme, že jste nám to připomněl. A, a poprosím vás teď o minutu ticha, protože jsem dostal zprávu, že bývalý tajemní generální OSN Butros Butros Gali eh, zemřel. Povstaňte prosím na minutu. Second. Thank you very much. The floor has now Mr. Preda. Teď má slovo pan Preda. Děkuji, pane předsedo. Voilà, monsieur... Eh, já jsem tady, po vaší pravici. Dobrý den. Děkuji, že jste přišli. to potěšení, že jste mezi námi. A i eh, děkuji za to, co jste řekl. Musím nejprve vám sdělit, že zde v parlamentu my e, neustále hovoříme o hluboké reformě OSN, včetně revitalizace role valného schromáždění, tak, aby valné schromáždění hrálo větší koordinační roli těch různých aktivit této světové organizace. A já se ptám, jak vy vidíte tuto otázku, tedy eh, Eh, hluboké reformy OSN. A za druhé, protože já jsem také členem eh, výboru eh, DV, který zde zastupuje náš kolega, a já také jsem i zpravodajem eh, pro eh, eh, hm, systematické rozvojové politiky a chtěl bych vědět, zda tato otázka, tedy hm, hm, politická konsistence našich politik stály. I valné schromáždění o tom diskutuje v perspektivě realizace agendy do, agendy do roku 2030. Yes, uh, Mr. President. Děkuji, uh, děkuji pane předsedo za to, že jste přišel mezi nás. Jste uh, jedním z předních dánských politiků a zároveň jedním ze světových lídrů, kteří jsou odhodláni vykořenit chudobu a podporovat hospodářský růst. Na tomto důležitém setkání bych se vás rád zeptal, jestli si myslíte, že generální valné schromáždění by mělo nalézt eh, trvalejší řešení globálních problémů tím, že se eh, bude držet eh, vize lidu. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já bych se vás chtěl zeptat, zeptat se pan na Liktev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 když eh, tedy hovoříme o západní Sahaře a mm, o marocké okupace, tedy se konalo referendum a já v říjnu jsem se zúčastnil mm, zvláštní mise, která eh, tedy OSN o kolonizaci v New Yorku a tam eh, já se ptám, co vy OSN uděláte, abyste mm, zařídili uspořádání toho referenda tam tak, aby konečně skončil začala kolonizace, marocká kolonizace této oblasti západní Sahary. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla zeptat na jednu věc, eh, o které už jste eh, hovořil. Vy jste říkal, že chcete větší transparentnost při eh, výběru, respektive volbě příštího generálního tajemníka. To já můžu jenom uvítat. Můžete eh, trochu vysvětlit, jak takový výběr nebo proces výběru by měl vypadat? Druhá otázka. Ještě možná. My jsme eh, vedli eh, debatu s Radou OSN politická práva a já bych se ráda zeptala, jak vnímáte situaci v Severní Koreji v v kontextu nadcházejícího schromáždění bych se ráda zeptala, jestli se tam o tom a jakou, v jaké podobě budeme mluvit. Děkuji. A vítejte eh, v nejdůležitějším parlamentu na světě. Mám dvě otázky. Ta první eh, se týká volby generálního tajemníka. Všichni eh, víme, že během posledních desetiletí ten proces jmenování nového generálního tajemníka a nebyl eh, příliš transparentní. Takže doufám, že tentokrát už bude transparentní. A teď je tady otázka a eh, také, co by příští generální tajemník za Evropu měl být z východní Evropy, což pokud se podíváme, eh, z jakých regionálních uskupení zatím přišel, by tak mělo být, nebo jestli je důležitější, aby to byla žena. Pokud se podíváte na možné kandidáty, tak, tak také další eh, zeměpisné skupiny můžou poskytnout silné kandidáty, jak to vidíte vy. A má druhá otázka se týká role Evropské unie v eh, OSN, zejména těch zemí, které jsou stálými členy Rady bezpečnosti. Jak všichni víme, někteří eh, z našich dobrých kolegů eh, z jiných členských států eh, navrhují omezit právo veta v případě genocidy a, genocidy a souvisejících zločinů na Radě bezpečnosti OSN. Myslíte si, že bude Rada bezpečnosti připravena se omezit pokud je o možnost používání VETA. Děkuji. Já jsem se chtěl zeptat, budu mluvit švédsky, eh, já bych se chtěl zeptat eh, na to, co děláte vy, a kde na vašem eh, pořadu jednání je otázka Romů po světě. V Evropě se jedná o 10 milionů lidí, kteří jsou zcela na okraji nemají práci, eh, vzdělání, nemají slušné životní podmínky. Co s tím dělá OSN? Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já chci vřele přivítat zde našeho hosta. Já se chci zeptat, my jsme zde v našem výboru před pár měsíci vypracovali velice zajímavou zprávu právě o vztahu EU a OSN a o naší roli v rámci OSN. Já se vás chci zeptat, jak vy vidíte, e, e, jaká je zde důvěryhodná perspektiva, že by bylo možné zreformovat Radu bezpečnosti. My v té zprávě hovoříme o možnosti třeba, aby velké regionální organizace e, tam byly zastoupeny spíše než pět těch zemí. To jsme zdědili z období po druhé světové korupce. A potom jaká je zde šance vůbec, že se začne, že se otevře tento bod, a nebo je to úplně vyloučeno politicky vzhledem k okolnostem. Děkuji. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Pane Liketofte. Eh, velice vítejte v Evropském parlamentu. Eh, můžete eh, získat takový dojem, že i na tomto výboru byste mohli nalézt skvělé tajemníky na příštího, kandidáty na příštího generální tajemníka, ale ono je to na OSN, aby si ho zvolila. Já bych se říkal, nebo se, se chtěl zeptat, do jaké míry OSN má efektivní a udržitelný systém pro uh, Eh, varovné signály, když se začne vytvářet humanitární krize. Odvíjet. Jsme na eh, úrovni OSN dost rychlí na to, abychom eh, rozeznali situaci, ze které se může stát něco výrazně horšího. A druhá otázka. Jsem zástupcem Evropské unie. Do jaké míry Eh, vidíte, eh, že Evropská unie eh, hovoří stále více jedním hlasem v OSN. Děkuji vám. Možná, že hodně stručně, ale pokusím se odpovědět na všechny vaše otázky. Pokud je o reformu OSN, myslím si, že to samo o sobě je eh, pozbuzující krok eh, vpřed, protože máme ten transparentní eh, proces výběru. A tedy to slyšení tajemníků nebo kandidátů na generálního tajemníka začne 11. dubna, jak jsme oznámili. Každý z kandidátů se musí předložit valnému schromáždění a bude eh, ke každému eh, zvláštní zasedání, kde se budou moci tedy ptát eh, členové a také zástupci občanské společnosti. A k tomu zatím nikdy nedošlo. Možná, že to úplně změní průběh procesu. Protože, jak víte, tak Rada bezpečnosti předkládá návrh tajemníkovi generálního schromaždění na konec a zatím kandidáti se vždycky nacházeli v tajných debatách mezi eh, zejména stálými členy Rady bezpečnosti. A to bude teď mnohem eh, obtížnější že se tradice, pokud eh, většina národů během tohoto procesu prezentací zjistí, že chce podporit eh, konkrétního kandidáta, co by nejlepší osobu pro tuto eh, velice důležitou práci. V tomto důležitém systému hmm, není žádný eh, předpis ohledně toho, ze které skupiny zemí nebo jakého pohlaví by ten generální tajemník měl být. Je to eh, zejména během tohoto eh, procesu otevřenějšího než kdykoliv předtím. Uvidíme, eh, jak se to změní, ale myslím, že to je začátek mnohem uh, demokratičtějšího a zejména transparentnějšího procesu. Pokud je o reformu Rady bezpečnosti OSN, tak všichni, myslím, víme, že to už je pomalu se tahnoucí proces 20 let. Já si nejsem jistý, že bych vám mohl slíbit jakoukoliv eh, reformu, která by skončila za eh, mého eh, roku úřadování. Ale je tady taková nová energie ohledně debaty reform na Rady bezpečnosti. Vede to zkušený diplomat Lucemburský velvyslanec OSN. A myslím, že v dostupné budoucnosti budeme eh, svědky nějaké reformy eh, Rady bezpečnosti, která povede k složení, jež bude mnohem eh, více odrážet geopolitickou realitu nového století. Pokud jde o pravomoc, eh, nebo právo VETA. Francie i Británie na Radě bezpečnosti eh, podporují eh, to, že každý členský stát, který je buď přejat, co by stálý člen, nebo je tam kouplovan, co by mimořádný člen, eh, by neměl hlasovat eh, proti čemukoliv, co má eh, za cíl vystupovat proti genocidě nebo podobným zločinům. Takovýto etický kodex je podporen valnou většinou z členských států OSN. Je to jenom kodex, ale a je to jenom morální výzva, ale velmi důležitá. Já doufám, že stále rostoucí počet členů podpoří tento kodex a tím způsobem a posune vpřed tu debatu o omezení práva veta. K a tvorby politiky do roku 2013. Já myslím, že je nezbytné připomenout našim vládám i tady v Evropě, že to, k čemu eh, se zavázali, tak se k tomu eh, zavázali v Addis Abebě v této v a v Paříži, eh, pardon, loni v letě a, a loni v zimě. A to je zvýšená rozvojová pomoc nejméně rozvinutým zemím, tak, aby bylo možné vystoupit proti eh, nesmí, eh, extrémní rovnosti. A tak, aby eh, nejméně rozvinuté země mm, se mohly účastnit klimatických, klimatické transformace a trvalé udržitelného rozvoje. Takže je zcela v rozporu s potřebami implementace těchto globálních dohod, pokud země vycouvají z rozvojové pomoci a větší část rozvojového rozpočtu eh, použijí na eh, domácí potřeby, na uprchlíky, které jim přicházejí, nebo pokud se budou eh, zabývat jenom naléhavými humanitárními otázkami. Pokud chceme splňovat splnit ty dohody z loňského roku, tak nesmíme polevit ve svých závazcích ve prospěch dlouhodobého rozvoje. Pokud jde o západní Saharu, tak eh, mohu vás akorát eh, odkázat eh, na to, co, na co jsem dohodli ty strany. Pokud jde o severokorejskou otázku, tak tam je to dvoukolejný proces. Bylo tady velmi zásadní odsouzení jejich jaderných snah v, na Radě bezpečnosti OSN a velmi eh, zásadní eh, kritika ve eh, zprávě výboru zřízeného valným schromážděním ohledně lidských práv. Nevím, že by OSN řešila romskou otázku, ale obecné otázky diskriminace a, a zneužívání lidských práv se řeší opravdu na a, radě. Pokud jde o varovné signály a o konfliktech, ano, měli, mělo by nám to jít lépe, mnohem lépe. Ono to souvisí eh, s tím nejenom vědět, abychom to věděli, ale abychom měli eh, zdroje. <clears throat> Ten posun, eh, nebo ten, kdy uprchlíci začali přicházet k, evropskému, k evropským břehům, Eh, ne náhodou, když eh, v září eh, se snížily potravinové dávky OSN v uprchlických táborech. Čili tam jde o nezbytné zdroje, když jsou třeba. A nedlouho potom. Ale každopádně systémy časného varování, tím jejich zlepšení bychom se měli zamítat. Potom se omlouvám, myslím, že už nemám moc času na Eh, to bych se s vámi setrval dále. Omlouvám se, ale eh, byla to skvělá příležitost eh, se s vámi takto setkat. Děkuji vám za vaše prohlášení i za tu diskusi. Doufám, že úspěšně se vám podaří dosáhnout větší transparentnosti ve volbě generálního tajemníka OSN je třeba a tam větší transparentnosti. OSN opravdu potřebujeme. OSN na její plnění jeho úkolu. Děkuji a vraťte se zase někdy brzy k nám. A nyní ke zprávě o Albánii. Jsem si jist, že kolega Fleckenstein nás nyní pozvedne na vysokou úroveň a s velkou radostí nyní hledím vstříc jeho zprávě. Vážený a milý pane předsedo, Děkuji za přivítání, milé kolegyně, kolegové. Návrh zprávy je k dispozici členům AFETu již od 26. ledna. Od eh, eh, června 2014 má Albánie status eh, při kandidátského člena a nyní očekáváme na uzavření eh, klíčových priorit, které by mohly vést tedy k procesu přistoupení. Jeden z nejdůležitějších bodů je eh, reforma justice, která eh, je nyní prioritou albánské vlády, ale také opozice a podle průzkumu více než 90 obyvatel tvrdí, že je to vůbec nejdůležitější reforma eh, jejich eh, země. Odborníci odvedli eh, přípravnou práci velmi důkladně a nyní čekáme na doporučení odborné komise, abychom, aby pak byly přijaty Eh, odpovídající zákony a poté, co je ještě mnohem náročnější, jak dobře víme, eh, mohla eh, nastat implementace. Hlavní klíčové priority je reforma veřejné zprávy, potírání korupce a organizovaného zločinu a ochrana základních svobod a lidských práv to vše je uvedeno eh, za sebou, ale dobře víme, že bez rozumné reformy justice je nesmírně obtížné naplnit eh, všechny ostatní body. 8. a 9. února jsme vedli v Tyraně jednání. Můj kolega z EPP, pan Kukan a já, abychom ještě jednou dali najevo, že eh, nadstranická spolupráce je nezbytná k ke splnění, respektive eh, uvedení do praxe eh, eh, tohoto záměru. A to co nejdříve, alespoň pokud jde o legislativní stránku věci, protože všichni víme, že v červnu 2017 budou volby a na podzim bude předvolební kampaň a pokud nechceme tyto reformy vlastně zanášet až do toho volebního období, tak se musí zúčastněné strany co nejdříve dohodnout. Naše dojmy z jednání v Tyraně s předsedou vlády, parlamentu, ale eh, i dalších představitelů i eh, diplomatů z USA a dalších zemí mm, eh, nás naplnili určitým optimismem a máme za to, že bude zapotřebí tento reformní proces doprovázet a těsně také sledovat. To znamená provádět určitý monitorovací proces ze strany Evropské komise a zajistit jej eh, stávajícími nástroji. Ta zpráva je skutečně mm, poněkud povzbuzující ve srovnání s tou výchozí situací před rokem a také ve srovnání s situací v jiných zemích. Cílem je Albánce povzbudit, aby ještě rychleji a bez váhání kráčeli tou cestou, na kterou se vydali. Víme o situaci v zemi i z hodnotící komise eh, z hodnotící zprávy komise víme, že opozice i vládní většina Ehm, jsou nyní vyzvány, aby na základě doporučení Benátské komise Rady Evropy a konstruktivní spolupráce všech e, zúčastněných stran e, musí uskutečnit reformu. Dále reforma veřejné zprávy 2014 a 2015 učinila určitá reformní opatření, byť e, to provádění není ještě ve všech oblastech takové, jak si to přejeme my a jak to Albánie potřebuje. Albánie potřebuje účinnější ehm, státní zprávu pro reformní proces. Potírání eh, korupce a organizovaného zločinu v tomto se vláda i parlament angažuje, i opozice byla schválena i strategie boje proti korupci a organizovanému zločinu, ale je nutno posílit spolupráci mezi institucemi a e, přetrvává ještě nedostatek skutečných odsouzení nebo soudních rozhodnutí. Albánie je konstruktivním partnerem v regionu, je proaktivní e, v rámci regionální spolupráce Účastnila se berlínského i vídeňského samitu a aktivní spolupráce se sousedy i členským státy EU lze ukázat eh, na mnoha příkladech, například eh, spolupráce eh, v rámci uprchlické krize a také postoj vlády vůči neodůvodněným žádostem o azyl ze strany Albánců v evropských členských zemích. A Zpráva samozřejmě obsahuje i řadu kritických bodů. Eh, volby eh, do místních samozpráv neproběhly tak, jak jsme si to představovali. K tomu byl před, byla předložena taka, také zpráva starost z eh, takzvaných zahraničních bojovníků v Albánii je také částečně oprávněna. Je tam určitá spolupráce s zahraničními skupinami. Také byla Albánie vyzvána, aby eh, posílila stabilizační výbor. Ten, kdo se ho zúčastnil, ví, že tak jak probíhal posledně, eh, tak to nestálo ani za cestovní náklady, protože vnitroalbánské rozmíšky eh, nelze eh, svádět nebo si vyříkávat na tom zasedání, ale před ním nebo po něm mám několik pozněvacích návrhů v oblasti vzdělávání a ochrany životního prostředí a těším se na rozpravu s vámi a také na spolupráci se stínovými zpravodají. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Fleckensteine. Právě odkaz na to, že obyvatelstvo se zasazuje v boji pro, proti korupci a organizovanému zločinu je pozitivní, někdy nejsou překážkou občané, ale ti, kteří stojí eh, mezi občany. A tady bychom měli eh, usilovat o to, aby se s tím skoncovalo. A nyní má slovo pan Preda v zastoupení stínového zpravodaje z EPP. Ano, naším stínovým je pan Kukan ale on tady dnes není, takže budu hovořit za kolegu. Jak řekl zpravodaj, pan Kukan a pan Fleckenstein společně navštívili Albánii minulý týden ve snaze navázat na poslední eh, eh, vývoj, eh, reforma soudnictví, implementace zákona o dekriminalizaci. Pan Kukan byl spokojen s návštěvou a jeho hlavním cílem bylo Mm, setkat se s lídry, aby se dohodli na reformách. Pan Kukan souhlasí se zpravodajem, že Albánie udělala velký pokrok s reformami a s klíčovými prioritami v minulém roce. Zdůrazňuje, že teď bude zásadní jejich implementace pro toto naše vyhodnocení. Politický dialog a konsensus, to je pořád velký problém v Albánii je důležité i hm, stimulovat tento dialog tak, aby se pohnul vpřed proces integrace, zákon o dekriminalizaci, který byl konsensuálně vyjednán a přijmout, přijímat mezi eh, opozicí a většinou, tak to je hezký příklad politické spolupráce. Albánie nyní provádí významné reformy, které mohou hluboce změnit charakter země. Reforma soudnictví je jedna z nejsložitějších Evropská unie spolu se Spojenými státy eh, vložili obrovské úsilí pomoci jim s touto reformou a teď bude třeba, aby albánští politici se zhostili odpovědnosti a začali realizovat reformu. Pan Kukan souhlasí s tím, že je třeba zmínit doporučení Benátské komise, což je takové vodítko pro tuto reformu soudnictví. Také je zde velký konsensus mezi, politický, mezi politickými představiteli, respektovat tato doporučení Benátské komise. Také souhlasí pan Kukan s myšlenkou, že je třeba apelovat na vytvoření monitorovacího mechanismu, který bude dohlížet na ten implementaci reformy soudnictví. Další témata. Jsou zde další témata, kterým je třeba se věnovat, jako volební reforma, implementace uh, Eh, doporučení OBSE, potom eh, i reforma mm, státní veřejné zprávy, boj proti korupci, organizovanému zločinu a také svoboda médií pozitivní příspěvek Albánie k regionální spolupráci a k politické vůli zlepšovat vztahy se Srbskem, to všechno můj kolega vítá a také třeba zmínit i, že Albánie plně respektuje mm, zahraniční bezpečnostní politiku EU. A v neposlední řadě pan Kukan děkuje eh, zpravodaji za dobře eh, připravený návrh zprávy a Mm, říká, že pan Fleckenstein byl vstřícný k diskuzi. Děkuji. Yeah gospodine predsjednie estitam kolegi Knutu na dobrom ohrabrujuem izvjetaju o prologodinjem Děkuji, děkuji a blahopřeji panu Fleckensteinovi za, eh, ke zprávě o pokroku Albánie na cestě eh, do Evropské unie. Poslední zpráva obsahuje i konkrétní krok, totiž eh, dosažení kandidátského statusu a nyní ta zpráva možná obsahuje i nové datum pro zahájení jednání, ale komise nyní nařízení eh, vychází i z určitých určitého spoždění v pěti oblastech, například zřízení Národní rady pro evropskou integraci, reforma veřejné zprávy, reforma um, nakládání s veřejnými prostředky, zákon o správě a tak dále. Ale jedna věc ještě chybí, totiž reforma justice a boj proti velmi rozšířené korupci a nezaměstnosti mladých, podpora nezávislosti sdělovacích prostředků a lepší konsolidace zákonodárství a posílení dialogu všech stran. Uh, Děkuji, vážení kolegové. Předně bych chtěl poblahopřát panu Fleckensteinovi za jeho mm, uh, přípravu tohoto velmi, této velmi přesné a vyvážené zprávy o Albánii. V rámci přestupních jednání bychom měli uznat roli Albánii um, um, při stabilizaci regionu. Uh, určitě to také přispěje eh, k řešení uprchlické krize. V posledních měsících eh, Albánie v vnitřní politice učinila řadu eh, mm, nebo zaznamenala řadu výsledků, například v oblasti decentralizace, strategie reformy veřejné zprávy a strategie boje proti korupci, ale v rámci dalšího konstruktivního dialogu mezi vládou a opozicí je ještě co eh, dohánět, zejména eh, v rámci eh, justiční reformy, která zůstává hlavní výzvou pro zemi a tady je nutno ještě hm, trochu přidat. Pozitivním krokem je ustavení Národní rady pro evropskou integraci, což by mohlo být hm, klíčové v reformním procesu. Pokud jde o ekonomická kritéria, tady Eh, Albánie učinila pokrok v oblasti zavádění funkční tržní ekonomiky, ale nezaměstnanost je stále ještě velká a šedá zóna je široká. Eh, Zpráva také zdůrazňuje výzvy, jimž Albánie čelí a pozitivní kroky vlády v tomto ohledu. Nicméně korupce zůstává eh, velmi rozbujela, zejména ve státní správě a vláda by měla zpřísnit boj proti tomuto fenoménu a který vlastně pod, podrývá stát. Jako stínový zpravodaj za ALDE bych chtěl obrátit vaši pozornost mm, k pokroku, který vláda zaznamenala při ochraně práv a svobod osob eh, příslušníků komunity LGBT a eh, zdůraznit také opatření, která zaručují práva všech etnických menšin a zajišťují také inkluzi neboli začlenění eh, romské menšiny a dalších zranitelných skupin. Děkuji. Floor. No, Nyní pan Mizarič. Děkuji, pane předsedo. Já chci na začátku poděkovat zpravodaji za vyváženou a přesnou zprávu. My jako skupina si ceníme tohoto úsilí. Jenom dovolte tři eh, podřadné otázky, protože v podstatě mezi námi existuje schoda o těch velkých otázkách. Jedna z nich, i když, jak my vidíme zde Eh, důležitý krok je eh, právě zabranění mučení dětí, to je důležitý krok k ochraně práv dítěte a eh, zde Evropský parlament by měl vědět, že tento úřad nemá dostatečný rozpočet, aby mohl plnit tyto úkoly. A za druhé, také bychom rádi v té reformě místní samozprávy bychom chtěli i posílit jejich roli při eh, mm, územním plánování, což je velký zdroj korupce na Balkáně a to je třeba řešit tedy řešit reformu místní samozprávy. Máme zde celou řadu ekologických problémů. Jeden z nich je třeba, jsou ty vodní elektrárny, a, a v, v, v, v krajinných oblastech, v chráněných oblastech také bychom chtěli, aby i vláda předložila akční plán obnovitelných zdrojů v rámci tedy energetických plánů. Takže jenom, takže obecně chci poděkovat zpravodaji a těším se na velice úspěšnou spolupráci. Děkuji, děkuji. Děkuji, pane předsedo. V návrhu usnesení o pokroku Albánie jsou některé případy, body, kde se říká, zmiňuje se pokrok. Pokrok a v jiných bodech, v jiných případech vidíme, že tato země nemá eh, zrovna velký zájem o plnění závazků vyplývajících z pravidel kodaňské, z kodaňských pravidel. Například expanze, expanzionismus. Jak to vidíme, to je ta myšlenka Velké Albánie. A to se obrací proti zájmům a e, určitých, e, protože mají územní nároky vůči Srbsku, Firomu, Bulharsku a Řecku, což porušuje princip dobrého sousedství. Je to chování, které je třeba vytknout. A potom porušování lidských práv Romů a řecké Eh, menšiny mm, na severu asi 300 eh, tisíc eh, lidí je předmětem porušování práv mm, mm, politických, náboženských a práv na vzdělání a s tolerancí ze strany tedy státu v podstatě ničí třeba ortodoxní kostely. My máme případy e, Albánců, e, řec, řeku, kteří se snaží o obnovu těchto chrámů a vyhrožují jim, že je zatknou a pošlou do vězení a nemluvě o řečtině a výuce v řečtině ve školách pro tyto menšiny je třeba vyvinout veškeré úsilí, aby z politického hlediska, aby eh, eh, eh, se řešila otázka menšin a nemluvě o nárůstu islamismu a zahraničních bojovníků v Albánii, kteří bojují proti západu a podporují stát ISIS. Děkuji. Thank you very much, Mr. Děkuji a nyní dám slovo kolegyni Taně Fajon. Děkuji, děkuji pane předsedo. Za prvé bych chtěla také i já poděkovat zpravodaji za velice dobrou vyváženou zprávu a mm, e, věci v Albánii lze vidět v pozitivním světle. Mm, to se týká těch klíčových priorit. Ale dovolte, abych zmínila já pár bodů, jeden, kde eh, ještě třeba, aby se hodně snažili. To je reforma soudnictví. Já to vítám jako prioritu vlády a i to je obecně sdílený pocit ve společnosti. Zde bych chtěla apelovat na všechny dotčené subjekty, aby urychlili tuto reformu, aby eh, zvýšili, zintenzivněli úsilí a rychlost tady děkuji zpravodaji a dalším kolegům, že to zmiňují. A teď v kontextu regionální spolupráce. Zde bych chtěla zúraznit význam berlínského procesu, který zde se změňuje eh, a mm, mm, eh, třeba eh, projekt lepší propojení v dopravě, v energetice a velice pozitivní agenda pro mládež v Albánii a na západním Balkáně. To je třeba, na to třeba je se zaměřit pokud mládež přijde, mladí lidé přijdou o naději, tak potom země eh, přijde o budoucnost. Takže musíme zastavit odlivu mozku, ke kterému tam dochází a hm, v tomto regionu směrem do EU. A eh, svoboda médií, jak bylo řečeno, zde eh, je neustálý tlak, ekonomický, politický tlak na média, která musí provádět autocenzuru, je třeba, aby to prostředí pro média bylo skutečně svobodné, aby byli tím správným hlídacím psem ve společnosti. Děkuji, Taňo. A nyní má slovo zástupce komise, zástupce ředitele jednotky, pan Cíkler. Máte slovo, děkuji. Nedávná zpráva Komise Albány za rok 2015 dělá inventuru pokroku mm, mm, v těch reformních prioritách. Je třeba řešit, eh, je třeba ale, aby Albánie řešila přesvědčivým způsobem tyto reformy, jako především reformu soudnictví, jak jsme zde několikrát slyšeli dnes. Eh, hluboká reforma soudnictví, která by měla být přijata v příštích měsících a doufejme bude zahrnovat i komplexní tedy otázku řešení jmenování soudců a státních zástupců, to ukáže, že Albánie eh, skutečně to myslí vážně s přistoupením. Potom další oblasti těchto klíčových priorit také musí pokračovat boj proti korupci, organizovanému zločinu. A to je třeba také zintenzivnit, potom lidská práva, především vlastnické právo. To je třeba také ještě dořešit. Potom další reformy. Eh, a ty nesmíme zapomínat, některé z nich tady zazněly, jako například eh, aplikace zákonu o dekriminalizaci, to bylo přijato v prosinci, ale nyní je třeba ho začít aplikovat, eh, což bude další signál o jasném, jasném závazku Albánie v tom, aby veřejný sektor byl profesionální. Potom i Eh, doporučení, eh, která se týkají eh, volební reformy. To je třeba brát také jako prioritu, protože brzy je čekají volby, již v roce červnu 2017, tudíž tu reformu je třeba zavést s předstihem před volbami, aby volební úřady, volební zpráva nebyla politizována, musí být transparentní financování politických stran Potom návrh usnesení, které zde bylo předloženo panem Fleckensteinem, dobře odráží všechny ty problémy, které musí Albánie řešit. V příštích měsících komise bude úzce pečlivě sledovat, monitorovat eh, eh, eh, situaci, protože toto usnesení pomůže při řešení budoucnosti Albánie a budeme tedy i v příštích měsících intenzivně s ním jednat. Například my provedeme celou řadu tzv. peer reviews, kontrol, eh, například v podvýboru pro justici vnitro, potom návštěva místo předsedkyně Mogheriny na začátku března a na konci března to bude dialog na nejvyšší úrovni o eh, předstupním procesu mm, pod vedením pana Háne, Hána, a eh, kdy se sejdou ministři v Tyraně. To ukazuje, že komise je angažována, chce konsistentně monitorovat vývoj. Je to teď na Albánii, aby podávala výsledky způsobem důvěryhodným a ukázala, že země je připravena na tento eh, přístupový proces. Děkuji. A pane Fleckensteine, chcete říct pár slov? You and in German. Pouze několik a v Němčině vzdělávání, životní prostředí. To eh, jsou eh, body, které eh, zazněly v průběhu diskuse a budou muset ještě ve zprávě být prohloubeny a na tom budeme pracovat se stínovými zpravodají. Důležitá je práce, práce, práce a ekonomické reformy, protože, jak již zaznělo, mládež musí mít naději, musí získat šanci, musí eh, zahlednout světlo na konci tunelu máli se podílet na eh, přestavbě své země, proměně své země a proto je eh, justiční, justiční reforma tak důležitá a vznik právního státu. Bude-li to uskutečněno, eh, protože tady jde také o ústavní změny, bude-li toto vše schváleno, pak se eh, domníváme, že komise musí radě velmi výrazně doporučit zahájení těchto vyjednávání o přistoupení. Ještě bych ale chtěl odporovat v jednom eh, bodu, a sice odporovat kolegovi z Řecka. Je možné, že reformou územního uspořádání budou dotčeny nebo byly dotčeny i zájmy řeckých Albánců. Ale tato země má skutečně mnoho, mnoho problémů. Ale problém řecké menšiny v tom rozsahu, jak jste to znázornil vy, eh, mi zatím nikdo eh, nedokázal eh, prokázat nebo vylíčit. A pravoslavná církev, která byla svržena nebo stržena, nebo ten kostel, to byl to, by, to nebylo nic jiného než garáž. Takže musíme být připraveni něco udělat, když je to na místě, ale řecká menšina v Albánii není nikterak znevýhodněna. Já vám děkuji za ocenění za pochvalu. Doufám, že nebyla předčasná. My budeme vést eh, nad zprávou eh, další jednání a pak předložíme, doufejme, kvalitní konečný text. Děkuji mnohokrát, pane Fleckensteine, děkuji za vaše úsilí v rámci přípravy zprávy. Albánie je na své cestě do EU. Jak jsme viděli, komise jasně identifikovala před zahájením negociačních přístupových jednání určité eh, benchmarky a eh, dialog mezi opozicí a eh, vládní většinou je klíčovým předpokladem pro další postup nejenom v Albánii, ale ve všech zemích, jak dobře víme, a my toto budeme podporovat a to na úrovni komise i rady. Několik technických bodů. Konečný termín pro předkládání pozměňovacích návrhů k této zprávě je 25. února. Dva a 21. března proběhne eh, tady první eh, rozprava ve výboru a hlasování 22. s ambicí, abychom na plenáce hlasovali o tom již eh, v prvním dubnovém týdnu. Tímto končím nebo uzavírám tento bod a zahajuji bod číslo 12 a to je zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2015. Toto je jedinečná příležitost pro nás, protože budeme diskutovat první návrh zprávy našeho kolegy Kristiana Dana Predy, poté co Bosna a Hercegovina předložila svou formální žádost, a to včera, nizozemskému předsednictví zde v Bruselu v rámci eh, Rady ministrů zahraničních věcí. Je to nesmírně důležitý politický a institucionální krok pro Bosnu a Hercegovinu a upřímně blahopřeji předsedovi vlády, panu Čovičovi a vůbec celé vládě, ministru zahraničí a dalším činitelům zapojeným do tohoto procesu a očekáváme nyní, že nizozemské předsednictví zařadí toto téma na agendu nebo na pořad eh, rady a poté rada požádá komisi o přípravu slavného avy nebo tedy ehm, doporučení eh, k tomuto návrhu. Víme, že eh, Bosna Hercegovina byla jednou z obětí agresi, agrese a velmi trpěla ve všech ohledech agresí Miloševičova režimu. Toto je tedy první krok, Ehm, vzdálit zemi od Daytonského procesu a přiblížit ji Evropské unii a my jsme skutečně eh, se o to zasazovali z celého srdce po celou dobu. Klíčovými hráči v tomto ohledu byl i v parlamentu náš eh, eh, zpravodaj, pan Preda, kterému nyní dávám slovo, aby pohovořil o tomto prvním návrhu smlou, zprávy. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Ano, vlastně tady hovoříme o zprávě, ale jak již, poněvadž se již o tom mluvilo, tak i když eh, se nám říká zpravodajové, tak to není zpráva, eh, to, co vypracováváme, to eh, my jsme několikrát to tady již řekli, Eh, eh, eh, to zatím nebylo rozhodnuto vůbec. Je to už druhý rok, kdy připravujeme různé návrhy, které sice jsou vnímány jako zprávy, ale institucionálně, formálně to zprávy nejsou. Já doufám, že do konce tohoto funkčního období nebo do vstupu Bosny to tak uznáno bude. Jenom jsem chtěl, připo, jenom jsem chtěl připomenout, jaký je způsob práce. Jak řekl právě předseda, ano, je to důležitý okamžik dnes, 15. února 2016 tedy jsou, se povýšily vztahy mezi EU a Bosnou, protože prezident Čovič, který nyní eh, řídí zemi, tak oficiálně předložil přihlášku. Což je třeba říci, je po zprávě, která hm, konečně byla pozitivní Eh, eh, eh, my jsme to již čekali po určitou dobu a tady bylo uznáno, že ten kurz této země je dobrý a ta zpráva vyznívá pozitivně, takže to jsme oslavili včera. A mm, zde mm, samozřejmě třeba to velice slavnostně přijmout a vyjádřit radost, že tato země aspiruje na členství a především e, občany na to aspirují. Je to e, okamžik základní pro, zásadní pro naše vztahy, pro vytvoření nových vztahů a to ukazuje, že tato země, občané a vůbec celý západní Balkán, tak to aspiruje to pozitivní moment i pro EU, protože nám to dokazuje, že tady o, mm, i v okamžiku, kdy jaksi Evropa je tak kritizována a i v rámci Evropy tedy jaksi zde je taková odtažitost, takže přesto tady je zájem ze strany kandidátů a samozřejmě to je mm, velice pozitivní věc ale nesmíme se tady ale mílit, podlehnout nějakým dojmům. Eh, ten, to předložení přihlášky, to je pouze začátek, tady je dlouhá cesta, to je jenom základ a teď je třeba budovat na těchto základech. Jak tedy bosenské orgány, tak ty samozřejmě očekávají ten statut kandidátské země, že ho dostanou na, do konce roku 20, nebo na konci roku 2017. Já si myslím, že ale musíme být realisti a nejprve skonsolidovat eh, všechny ty úspěchy a eh, začínat otevírat nové etapy eh, a proto, aby se přiblížili k Evropě. Jak bych to tak řekl? Nemůžeme teď jaksi podlehnout nějaké obsesy, nějakého termínu. Ne, je třeba jenom pracovat. A pokud jde o mm, pokrok, kterého bylo dosaženo, tak já jsem spokojen že již musím změnit odstavec 2 zprávy, to je s, s ten odstavec, který hovoří o podmínkách pro kandidaturu. A vlastně my eh, konce minulého roku viděli, že eh, Rada ministrů Bosny 26. ledna přijala rozhodnutí o koordinačním mechanismu pro zahraniční záležitosti a 9. února tato instance přijala vyjednávací pozici o e, obchodní části e, smlouvy o e, stabilizaci. Takže mm, to bylo třeba ještě vyřešit a skutečně se vzali to vážně, vážně to i stanovila rada, Evropská rada jako podmínku pro to, aby skutečně jejich přihláška byla důvěryhodná. Kromě toho, že musí začít realizovat agendu, reformní agendu, která byla dohodnuta v červenci 2015. A teď hm, samozřejmě přistoupení Bosny a Hercegoviny, to je taková skládačka a všechno je třeba splnit. A já doufám, že se to začíná teď rysovat. To znamená, že harmonizační mechanismus, pardon, koordinační mechanismus, to znamená, eh, je třeba hm, co nejrychleji harmonizovat koordinační mechanismy, protože to je klíčové pro kandidaturu Bosny. Hledání konsensu, eh, to je zásadní na druhé straně doufám, že vyjednávání, která dnes probíhají i v Sarajevu teď, probíhají proto, aby se mohla, eh, pokud je o tuto smlouvu o stabilizaci a mm, eh, přidružení, tam je velký pokrok. A zde i důležité je to sčítání lidů z roku 2013, to je také důležité. Je třeba, aby Bosna byla schopna reagovat dobře eh, na dotazníky EU. A já mm, nemám čas hovořit o veškerých tématech, této, tohoto návrhu, ale jenom bych chtěl zdůraznit pár bodů, které jsou podle mě důležité. Je zásadní, aby, eh, eh, aby systematická eh, aplikace reform pokračovala, aby se zlepšily společensko-ekonomické podmínky v zemi. A zde především je třeba vzít do úvahy zájmy mladých lidí a mm, zde je paralelně je třeba, aby probíhaly politické reformy v Bosně Hercegovině, tak aby se stala skutečně demokratickým funkčním státem. Korupce je přelice, velice rozšířeným jevem, což mě velice zneklidňuje. Já bych chtěl, aby se politicky angažovali bojovat proti této metle a byly konkrétní výsledky, a to především za pomoci politických stran. Pokud politické strany eh, nebudou nic dělat, tak potom nikdo eh, se to, nikdo to nebude chtět řešit, protože pokud politici budou váhat, tak to bude tak ve vzduchu a tento požadavek a nikdo ho nebude řešit. Tedy, takže Eh, co občané také chtějí, si myslím, eh, je nezávislá justice, nepolitizované soudy, boj proti terorismu, organizovanému zločinu a koordinovanějším způsobem. Tady máme velké obavy, pokud jde o přítomnost hm, těch eh, teroristických buněk tom zde jsou dvě v oblasti, kde komise říká, že došlo ke kroku zpět, svoboda projevu a e, média a informační společnost. Tady je třeba vyvinout velké rozhodující úsilí, protože nezávislá média mm, osvobozená od zastrašování politických tlaků, to je páteř demokratické společnosti. Také zdůrazňuji, že je naléhavé nalézt udrž, udržitelné řešení financování Eh, eh, služeb veřejných médií, protože ta jsou zásadní pro soudržnost země. My jsme se právě sešli se představiteli eh, evropských sítí, které jsou sítěmi veřejnoprávních sdělovacích prostředků a tam nám představili velice seriózní analýzy, které se týkají všech zemí Balkánu, západně Balkánu. Takže to je gro mé zprávy a samozřejmě teď se rád vyslechnu příspěvky kolegů, fiktivních zpravodajů, stínových zpravodajů a jako v minulém roce určitě i letos budeme dobře spolupracovat, abychom měli finální návrh, který bude odhlasován Evropským parlamentem. Děkuji. Děkuji našemu zpravodaji, panu Predovi, a nyní dám slovo našemu příteli Faskánovi, který je stínovým. Tak prosím, máte slovo. Uh, let me congratulate my colleague Christian Prada. Děkuji, eh, pane předsedo, já děkuji uh, kolegovi eh, za vyváženou zprávu. Včera jsme si připomněli uh, formální uh, Tedy včera jsme oslovovali eh, formální podání přihlášky eh, eh, k členství Evropské unii. Euroatlantická integrace je vyhlídkou na stabilní Bosnu a Hercegovinu. Bude to dlouhá cesta, ale je to důležitá cesta. To, jak Bosna pokročí, je velice důležité pro EU, protože my chceme přinést stabilitu a prosperitu našemu sousedství. Jsem rád, že Bosna v současné době má koordinační mechanismus, který uh, stanovuje eh, harmonogram vyjednávání s EU. Uvidíme, jak ten mechanismus eh, bude fungovat v praxi. Eh, já se obávám způsobu vytvoření mechanismu bez konzultace s občanskou společností a opozicí a občany. Zdá se také, že ten mechanismus dává kantonu ve federaci rozsáhlé rozhodovací pravomoci ve vyjednávání s EU což je něco, co by mohlo prodloužit a, a zkomplikovat naše vyjednávání. Také to uh, oslabuje e, státní instituce. Uh, také uh, nedávná judikatura a uh, bosenských uh, soudů na to ukazuje. Součást uh, e, tí dialogu musí být trvání na uh, depolitizace těchto institucí pokud nezajistíme i respekt k vládě zákona opřený o důvěryhodné soudy, všechny naše další snahy selžou. Zcela souhlasím se zpravodaji, že řešení socioekonomických problémů je další okamžitou prioritou. Musíme eh, eh, zajistit odpovědnost vlády za reformu veřejné zprávy a musíme podporovat iniciativy na podporu pozitivního podnikatelského klimatu a konkurenceschopnosti v Bosně. Také musíme tlačit na liberální trh, sociální blahobyt a penzijní reformu. To eh, Bosňané chtějí i potřebují. Uspějeme pouze, pokud občané eh, začnou mít přímo prospěch ze snah eh, o implementaci eh, reformní agendy. Tehdy se začne vytvářet reformy, Evropská Bosna. Děkuji a nyní dostává slovo, nevidím, že to někdo za EKR, tak dám slovo panu Rošovi za Alde Jozo. Děkuji. A já bych také rád poblahopřál eh, panu Predovi eh, k této eh, velmi komplexní zprávě a také za všechno, co on obyčejně dělá, kromě svých povinností zpravodaje na podporu evropské cesty Bosny a Hercegoviny. Ta země předtím, než oficiálně požádala o členství, přijala dva důležité dokumenty. Jeden je koordinační mechanismus a druhý je plán vyjednávání, nebo spíš vyjednávací rámec pro um, úpravu dohody uh, OSAE. Také um, přijala uh, reformní plány na leta 2015 a 2018 a uh, v mezičase byly také přijaty akční plány na implementaci tohoto implementačního plánu. Nejjednodušší bude upravit tu dohodu SAE, protože bych čekal, že až ehm, do posud to nebylo úplně v zájmu vlády a teď byl přijat ten velký krok vpřed, tak je důležité tyto otázky také eh, řešit. Nicméně eh, fungování koordinačního mechanismu se všemi eh, stávajícími komplikacemi, o kterých hovořil pan Kán, a zvláštní implementace reformních plánů, to bude velice obtížné politicky. Já bych zmínil jednu a, a, a reformu a bych ilustroval, jaké problémy tam mají s reformou a jedná se sice o rozpočtovou konsolidaci státu a nižších úrovní státní zprávy, což znamená snížení veřejných výdajů a tedy, tak jak je to zmíněno v plánu, reformu, která povede k určitému omezení penzí a, a sociálních a zdravotních výdajů a to neprojde bez závažných snah a obtíží, když se budete pokoušet zachovat sociální a, soudržnost během takovéhoto procesu. Takže Bosna a Hercegovina čelí velice obtížné, nebo má před sebou velmi obtížnou cestu. Včera udělal velký krok vpřed, nicméně očekávám, že to budu dělat pořádně a tuto zprávu za ALDE podporuji a pokusíme se eh, přispět našimi eh, pozměňovacími návrhy ke kvalitě té práci. Děkuji. A teď pan Meserič a pak eh, chorvatsko-slovenský blok. Děkuji, pane předsedo. Já nejsem stínový zpravodaj u tohoto, ale kolega Ivo Šoltés je pryč oficiálně v Ugandě, pozoruje tam volby, takže vás velice pozdravuje, pana zpravodaje tedy, a požádal mě, abych vyřídil a jeho spokojenost s tou zprávou je velmi e, stručná a zároveň velmi podstatná. Dovolte mi e, dvě obecné politické poznámky a potom několik drobností. Myslím, že eh, žádost o členství jménem eh, vlády Bosny a Hercegoviny je eh, něco, co bychom měli uvítat a jako Evropský parlament bychom měli vyzvat členské státy, aby aktivně přispěli, tedy aby aktivně zvážili žádost Bosny a Hercegoviny o členství a aby předložili své dotazníky co nejdříve, aby ten proces opravdu mohl vážně začít. Zároveň je jasné, že předložení žádosti neznamená že všechny důležité a nezbytné reformy jsou naplánovány nebo dokonce implementovány, takže Bosna a Hercegovina před sebou má důležitou eh, a dlouhou cestu. Jedna a eh, se týká ústavní a právní reformy. A nemůžeme se vyhýbat eh, těm trnitým otázkám. A sice, že Daytonská ústava a vlastně brání politickému vývoji v Bosně a Hercegovině. Takže pokud Bosna a Hercegovina bude chtít pokračovat a vytvořit eh, moderní ústavu, která se odkloní od Daytonské verze, tak by měla eh, dát eh, rovná práva všem svým občanům a ne zakládajícím etnickým skupinám. Nicméně chápeme, že to je velice citlivá otázka v Bosně a Hercegovině a je třeba to zvážit velice pečlivě v rámci reformy eh, systému spravedlnosti bychom neměli zapomínat, že řešení válečných zločinů a použití alternativních metod eh, v, pro transformační justici, které navrhovalo UNDP, musí být prioritou. Nic eh, z doporučení UNDP k transformační spravedlnosti v Bosně a Hercegovině se vlastně neprovádí. Dále si myslím, že je tady důležitý, důležitá věc a sice eh, právní pomoc. To bylo na pořadu Evropského strukturálního dialogu, ale neměla, nebyla to priorita. Mělo by to být prioritou v rámci eh, reformy justice. Přístup k právní pomoci je jednou z klíčových eh, složek právního státu. A závěrem bych rád zopakoval, že ta zpráva je velice stručná, ale velmi naplněná tedy eh, obsahem a těšíme se na dobrou spolupráci s pravodajem. Děkuji. Kolegovi Meseričovi a teď myslím slovo dostává Dubravka Švica jako vstupkyně eh, vedoucí delegace. Děkuji, eh, Andrej. Než bych poděkoval a příteli Kristianu Predovi, který odvedl velmi dobrý kus práce ve vážené zprávě a já myslím, že se nám to podaří dál zlepšit vzhledem k těm novým okolnostem, ale jsme s tím velice eh, spokojeni. Bylo by chybné nezmiňovat eh, včerejšek, což mi myslím byl historický den pro Bosnu a Hercegovinu a eh, veškerý jeho euroatlantický nebo její euroatlantický pokrok. Celé vedení Bosny a Hercegoviny společně s pomocí Evropského parlamentu k tomu přispělo. Myslím, že eh, nikdo nemůže být úplně eh, proti. My akorát Bosně a Cezovině eh, přejeme to nejlepší. A bezpečnost v této části světa v východní Evropě, to je velice důležité. My čekáme, že Evropská rada pověří komisi a začne, aby začala vyjednávat. A udrží to snad slavné. A vy. Včera pan Hán a ostatní paní Mogherini eh, říkali, že tohle je velice důvěryhodná kandidatura. Dnes, dokonce i dnes, eh, byla zahájena vyjednávání v Sarajevu a vyřešili se dvě otázky a sice uh, změna dohody OSAA a otázky koordinačního mechanismu. Tohle jsou velmi důležité věci. Já si myslím, že eh, podmínky v Bosně a Hercegovině jsou zrohlé. A situace, pokud jde o eh, vedení a ty ústavní skupiny v Bosně a Hercegovině, také, protože všichni si uvědomují, že to je jediná cesta vpřed. My bychom tedy chtěli věřit, že tento model bude fungovat. Proběhne tam decentralizace a federalismus a věříme, že jak Evropský parlament, tak celá EU tohle udrží jako velkou prioritu a věřím, že všichni přijdeme v, této, v tomto ohledu. Samozřejmě terorismus je problém, je pro něj tam mám plodná půda a v Bosně a Hercegovině to musím mít na paměti. Máme problémy s médií ve všech těchto zemích a souhlasím s panem Predou, že musíme hm, se zamýšlet nad financováním veřejnoprávních médií. Je tady reformní agenda, ale musíme na ní eh, zcela vážně pracovat. Je to tedy historický den, my to všichni vítáme, ale eh, všichni eh, víme, že je dlouhá cesta vpřed. Podívejte se, jak eh, Chorvatsko dlouho trvalo od držení aby do eh, podpisu eh, příslušných dokumentů bylo to nějakých 8 let. Doufám, že to nebude tak dlouho v Bosně Hercegovině, ale uvědomíme si, že je to závažný kus práce a musíme politicky vyřešit všechny ty otázky, které přicházejí. Ale bez vyřešení nezaměstnanosti a hospodářské situace těch sociálně ekonomických problémů to v Bosně a Hercegovině nebude jednoduché, takže je na nás, abychom podporovali tam změny. A myslím si, že tohle si myslí celý výbor. Děkuji. Teď e, tady Picula e, jako šéf delegace. Děkuji a opravdu musíme blahopřát zpravodaji panu Predovi za kvalitní objektivní ne zprávu, ale dokonce dokument bych řekl o postupu Bosny a Hercegoviny v minulém roce. Minulý rok byl velmi zvláštní v mnoha ohledech. Já bych vám eh, připomněl, že tady máme eh, povinnost eh, jménem všech tedy vůdců Bosně a Hercegovině politickou povinnost, kterou oni se zhostili a vedlo to k podepsání té žádosti Oni eh, v minulém roce, tedy, tedy konečně teď eh, formálně požádali o členství a myslím, že to je eh, další ukázkou potřeby přejít z Daytonské do bruselské fáze. Myslím si, že evropské rozměry Bosné a Hercegoviny se teď mnohem lépe ukáží. Neměli bychom uh, pomíje ty otázky, eh, které jsou na jejich eh, cestě k eh, plnoprávnímu členství v EU. Samozřejmě potřebujeme efektivní implementaci efektivního koordinačního mechanismu, implementovat reformní agendu a implementovat SAE. Zároveň potřebujeme řešit ústavní a politické reformy, které posílí funkční, inkluzivní a efektivní aspekty v té zemi. Také musíme řešit ty administrativní reformy, které jsou založené na principech subsidiarity a federalismu. Jako vedoucí delegace EU musíme bohužel připomenout, že ne všichni jsou nadšení z toho pokroku v Bosně a Hercegovině a nejsou připraveni všichni pro uh, Další pokrok třeba mezi parlamentní orgán nebyl vytvořen a vzhledem k tomu, že etický koncenzus měl být eh, zaveden do pravidel. Nicméně Bosna a Hercegovina má celou řadu vnitřních hm, a vnějších blokád, kterou bude schopná eh, překonat pouze pokud eh, tedy dosáhne koncenzu. A, a podívejte se, je to 60% nezaměstnanost mládeže nebo 22%, 22% dlouhodobě nezaměstnaných, no to je jasná ukázka. A spousta lidí nemá stejná práva jako jiné etnické skupiny v Bosně a Hercegovině. Nicméně je tady eh, bez pochyby pokrok, který byl dosažen v minulém roce. Děkuji. Eh, nyní Mariana Petr. Děkuji a eh, především srdečně eh, blahopřeji panu Predovi za tuto obsáhlou a vyváženou zprávu a také blahopřeji Bosně a Hercegovině k žádosti o přijetí. Já věřím v evropskou budoucnost Bosny Hercegoviny a věřím také, že eh, země učinila krok do budoucnosti budoucnosti, kde se země eh, bude těšit, eh, nebo občané země těšit eh, všemi právy a svobodami. Zatím to ještě neplatí pouze na papíře, dochází k porušování ještě i mm, práv menšin a v Bosně Hercegovině tato část obyvatelstva postupně mizí. Totež platí pro oficiální média, pokud je o chorvatský eh, jazyk a chorvatskou menšinu v zemi. A eh, ráda bych připomněla, že toto se musí změnit. Eh, chorvatský jazyk je ve veřejných sdělovacích prostředcích eh, zastoupen nedostatečně. To je nespravedlivé. A ještě bych chtěla zdůraznit, že Bohužel nedošlo ani k pokroku v ochraně eh, životního prostředí, stále ještě dochází k přeshraničnímu znečištění, eh, takže občané eh, ze Slavonského Brodu stále ještě trpí negativními účinky rafinerie v Bosanském Brodu a energetické projekty, které probíhají v Bosně-Hercegovině na hranici s Chorvatskem mají také nenávratné následky na životní prostředí v Chorvatsku. A to vše navzdory všem konvencím a umluvám, které Bosna a Hercegovina eh, podepsala. A proto prosím eh, zpravodaje o to, aby zohlednil eh, ve své zprávě i tyto body. Děkuji, Mariano. A nyní má slovo Tania. Děkuji. A i mým jménem srdečné blahopřání zpravodají za vyváženou zprávu. Já jsem řekla již včera, že více než šest let po e, zrušení vízové povinnosti e, pro Bosnu a Hercegovinu učinila země důležitý krok krok, který otevírá zemi nové možnosti. Ty jsou samozřejmě závislé na reformách, které jsou nadále v rukou politiků země. A já doufám, že eh, eh, ten včerejší eh, krok je nová motivace pro zemi. Eh, je to ten, který vstoupí do dějin a já přeji eh, Bosně Hercegovině hodně odvahy a také rychlosti ve, ve svých úkolech. Chtěla bych ještě jednou zdůraznit sdělovací prostředky, zejména úlohu Národní televize HRT, anebo státní televize. Je to jediná Eh, mediální společnost Bosny a Hercegoviny a panovaly určité pochybnosti o eh, její činnosti. To je poslední symbol ale jednoty. Bude-li odstraněna tato společnost a místo ní vzniknou eh, tři vysílací společnosti, budeme hovořit vlastně o třech subjektech v jednom státě a Eh, to určitě spochybní jednotu země. A také se zeptám komisi, nebo ptám komise, jestli má informace o, o této mediální společnosti a co se tam vlastně děje. Děkuji, Táňo. A ještě jeden eh, přítel ze sousedství, pan Peterle. Děkuji vám, pane předsedo. Já eh, vítám přání zpravodaje abychom nyní ze zpráv přešli k reálným zprávám a sice hodnotícím zprávám. E, mám radost z toho, že e, toto usnesení e, referuje i o pokroku, o důležitých změnách v postoji Bosny Hercegoviny na cestě do Evropské unie a vítám v tomto smyslu i projev dobré vůle. Mám na mysli včerejší podání žádosti o přistoupení, dále akční plán a e, koordinační mechanismus e, na e, různých úrovních rozhodování. Považuji to za základ pro rozhodování a je to také ukázka dynamiky přistupování Bosny Hercegoviny k EU. Děkuji. Děkuji a nyní dám slovo panu Ciglerovi. Možná, že byste mohl eh, pokračovat ve slovenštině nebo chorvačtině. Position. I could do it in Polish, but uh, thank you. So the Commission welcomes uh, very much this uh, timely discussion. Komise vítá tyto diskuse které navazují eh, na eh, historické podání žádosti eh, za účasti komisařky Mogherini a komisaře Hána. Je to vlastně výraz eh, eh, vůle země přistoupit k EU a je to také eh, projev schopnosti země naplňovat závazky, pokud budou všichni spolupracovat na dosahování společného cíle. To ale naopak znamená také, že pokud jednotliví činitelé nebudou spolupracovat, pak celý systém selže. Dovolte, abych zdůraznil několik výsledků nebo úspěchů z posledních měsíců měsíců. Měli jsme již první radu a první výbor S asociační výbor v roce 2015 a pak schválení reformní agendy a zahájení její implementace a e, rovněž tady zaznělo, že existuje nový e, vyjednavací mandát pro schválení SA ale ještě bych navázala na to, co zde zaznělo, eh, totiž, že jako pokračování eh, včerejšího kroku eh, musí skutečně být uvedeno do praxe. Stále ještě musí řada opatření podstoupit test v realitě. Musíme vyčkat, jak eh, tedy věci budou fungovat. Vedení Bosny Hercegoviny musí nyní využít té dynamiky a musí um, usilovat o další pokrok v rámci realizace reformní agendy, což je v souladu s očekáváními obyvatel. Je to klíčový, uh, klíčový předpoklad pro postup k dalšímu kroku a sice um, um, Rada EU se obrátí na komisi o schválení členství a k tomu dojde, jakmile zaznamenáme dostatek významného pokroku v reformní agendě a jakmile schválení SA proběhne a koordinační mechanismus e, zafunguje. Důležité je také, aby ta reformní agenda byla implementována v těsné součinnosti s mezinárodními finančními institucemi a spolu s nimi Evropská komise bude velmi bedlivě monitorovat tuto agendu a bude ji dále co nejvíce podporovat. Pokud jde o usnesení nebo návrh usnesení pana Predy, děkujeme mu za to a myslíme, že to velmi dobře vyjadřuje eh, výzvy budoucnosti, je to vyvážené a je to v souladu s nálezy zprávy komise. Komise zejména vítá podporu dalších eh, kroků v rámci integrace země, zejména pokud jde o nutnost, aby země nadále pokračovala v implementaci reformní agendy na třech pilířích, to je socioekonomický pilíř, pilíř eh, eh, veřejné zprávy a právního státu. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Ziglere. Kristiane, chtěl byste něco dodat na závěr? Děkuji, děkuji všem kolegům a řečníkům za reakce. <clears throat> Samozřejmě, to bylo velice užitečné. Já již mohu takto předjímat určité pozměňovací návrhy. To je dobře. A kromě toho musím říct, že já mám pozměňovací návrhy, já jsem vzhledem k uh, k omezení délky, tak jsem nemohl tam dát vše, co bych si byl přál. Dále. Zde je vidět, jak je důležité, aby v Bosně fungoval politický systém, který eh, se opírá o určitou formu kompromisu. Je to komplikovanější, než si vůbec lze na první pohled představit. Určitě toto i pochopili i přátelé, i nepřátelé eh, přihlášky Bosny. Nepřátelé eh, budoucnosti Bosny v Evropě. A i jak jsme viděli, nedávno vznikly takové bizardní iniciativy. Především ty, které eh, Eh, jak si kvůli mm, principu demokratické kultury chtějí zablokovat celý ten proces. Teď hovořím o referendu, které se navrhuje, navrhuje to, navrhují to představitele Republiky Srbska, kteří chtějí zablokovat proevropský proces. Referendum, které zablokuje zemi, no to není žádná inovace Republiky Srbska, to již bylo použito na Krymu. A nicméně jsme viděli, ministra zahraničí, který připomíná, že vzhledem k referendu budoucnost Krymu je potvrzena vždy, protože výsledky referenda to potvrdili. A to je stejný mechanismus. Zneužít nebo využít referendum a zablokovat tak eh, politický vývoj v zemi. V zemi. To není, eh, to vymysleli eh, v Baně Luce. A já si myslím, že z tohoto pohledu hm, postoj Evropské komise musí být tvrdší, poněvadž jde o budoucnost evropského lidu, jednoho evropského lidu, o nic jiného nejde. Tudíž si myslím, že je třeba mít odvahu a nemůžeme ignorovat realitu, eh, která běr očí. Takže děkuji, děkuji všem kolegům za tyto reakce a i chci poděkovat e, za to, že otázku Besny Hercegoviny nevidíte jako otázku byrokratickou, ale velice citlivou politickou záležitost. Děkuji, Kristiane. Já myslím, že to byla velice užitečná rozprava. Budu se těšit na všechny pozměňovací návrhy, které kolegové předloží k této zprávě. A takže v tomto novém kontextu se budeme snažit eh, udělat maximum, aby Bosna Hercegovina se mohla připravit na členství EU a jsem přesvědčen, že včerejší předložení přihlášky hm, o členství, že to nezvratně eh, nastolilo kurz a orientaci této země a eh, že to bude i vlastně takový tmelící prvek pro tuto zemi i přes všechny ty separatistické tendence, i, e, že to bude ku prospěchu těch třech národů, které žijí v Bosně Hercegovině a že si budou rovni a otevře se tak cesta reformám, kon, ústavním reformám a podle přílohy k Daytonské smlouvě. Děkuji všem za účast v debatě a nyní přejdeme hlas, hlasovat se bude, pardon, lhuta pro pozměňovací návrhy 29. únor 12 hodin, eh, druhé diskuze 21. března, hlasovat 22. a první týden v dubnu bychom měli hlasovat o usnesení ve Štrasburku. A nyní bych chtěl přejít dalšímu bodu našeho programu, což je bod číslo 13. To je také velice mm, důležitá zpráva, jedna z klíčových pro naše portfolio, tedy pro naši zahraniční bezpečnostní obranou politiku, což je Evropská unie v měnícím se globálním prostředí více propojený, spochybňovaný a složitý svět. Naší zpravodajku je paní Sandra Kalniete, již jsme eh, Máme za sebou eh, před pár týdny první výměnu názorů a jako vy určitě si cením eh, veškerá úsilí, které jsme do toho vložili, i s tím paralelním procesem debaty, která probíhá v radě a i <clears throat> vzhledem k činnosti, kterou provádí paní Mogherini dříve než, předtím než předloží novou červnovou zprávu radě. Takže toto je za nás velice důležitý příspěvek a jasně tam popisujeme všechny výzvy, mm, kterým my čelíme eh, na východě, na jihu a eh, jaké principy, hodnoty i prostředky nástroje hodláme eh, použít vůči různým těmto subjektům na mezinárodní scéně a tak posílíme naši, naše externí angažma. Teď dám slovo nejprve paní Kalněte, aby nám představila, jak probíhá diskuze. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, <clears throat> obdrželi jste návrh zprávy o, o Evropské unii v měnícím se globálním prostředí. O tom budeme diskutovat dnes. Očekávám, že po veškerých těch mm, jednáních, kompromisech nakonec budeme mít velice razantní dokument, který dobře bude odrážet pozici parlamentu k této globální strategii a já doufám, že drtivou většinou to odsouhlasíme na dubnové plenárce. Chci poděkovat kolegům ve výboru, kteří předložili cené příspěvky k návrhu zprávy a především chci poděkovat paní Michelle Aliomari Marie za vynikající příspěvek Všichni víme, že globální strategie v naší bezpečnosti zahraniční politiky není snadná věc, ale je to užitečné, poněvadž eh, strategické kultury hlavních evropských mocností se dost liší a skeptici říkají, že v principu Evropská unie je neschopná <clears throat> být strategickým aktérem. A právě proto zaprvé bych chtěla Eh, zmínit naše interní limitace. Za prvé bych řekla nedostatek politické vůle jednat společně, jednotně jako Unie a využívat veškeré možnosti, nástroje pro to, abychom dospěli, těchto, dospěli k těmto mm, politickým zahraničním bezpečnostním cílům. Nemluvě o výdajech, nedostatečná spolupráce třeba v, eh, ve zbrojařských zakázkách, ve vyzbrojování a potom eh, zde u těch interních limitací bych zmínila i nedostatečnou konsistentnost naší interní a externí politiky. Žijeme ve světě, kde hrozby které byly identifikovány v naší strategii z roku 2003, pořád platí, ale máme nové navíc v EU, jako počítačová kriminalita a nezvladatelná migrace, změny klimatu, eh, vnitřní eh, slabiny Unie a eh, i snaha k revizionismu a snaha změnit pravidla tohoto pořádku. A potom dochází i ke změně v ekonomické, vojenské a demografické rovnováze. Nakonec také zmiňuji, že Spojené státy opět chtějí nastolit eh, no, ve, nově své zájmy v Pacifiku a v Asii. A když jsem se zamýšlela a diskutovala s kolegy, a dalšími, tak jsme chtěli odpovědět na otázky, jaké jsou evropské strategické zájmy, jaké by měly být priority naší zahraniční politiky, jaké stávající a nové nástroje bychom měli mít, jaké zdroje bychom měli jim alokovat a jaký by měl být globální přístup k externím aktivitám EU. Bez právě bych chtěla kombinovat geografické a tematické přístupy a tak to bych chtěla stanovat priority a cíle. A nakonec tam v podstatě stanovují tři priority. Každá z nich může zahrnovat několik cílů. A teď k prioritám. Jako první bych eh, eh, eh, řekla, je třeba prosazovat a hájit evropské hodnoty, evropské, Evropskou unii. A mm, znamená to i obhajovat naše spojence, znamená to e, znovu nastolit evropský pořádek, to znamená mít evropské síly, vojenské síly, které by doplňovaly NATO v naší e, teritoriální obraně a které by autonomně mohly operovat za hranicemi EU. Druhá priorita, kterou zde navrhuji, to je mm, stabilita v širším sousedství. To znamená, že bychom měli mm, úzce mm, mít, mít úzké vztahy s ostatními, to znamená krizový management, intervence, man, eh, zvládání krizi, intervence po krizích, to znamená, to posílí interní bezpečnost a také to znamená i propojit s ekonomickým rozvojem, s ekon- naší identitou a bezpečností. A moje třetí priorita, kterou se navrhuji, je silnější Evropa v, eh, při stanování pravidel globálního pořádku to včetně monetárního systému, obchodu, změny klimatu, kybernetického prostoru a tak dále. A také to znamená i e, globálně zvládat migrační toky, což je, což znamená, že zvláštní pozornost bychom měli věnovat Africe. Teď pár slov k nástrojům. Máme řadu nástrojů, které jsou zakotveny ve smlouvách, ale mm, špatně se implementují a ne, e, používají se dobře. Máme nástroje obrany, krizového managementu, naše možnosti odolávat, reagovat, multilaterální nástroje, e, institucionální nástroje a nakonec bych chtěla říci tam, co si, čem je přidaná hodnota Evropského parlamentu. Jak ten může přispět tom mm, Federice Mogherini a externí službě při přípravě eh, těchto strategií a obraných dokumentů? První naše přidaná hodnota je revizní klauzule. Já navrhuji, aby eh, jednou za pět let se prováděla revize, aby se to koordinovalo s eh, parlamentem komisí, což umožní prověřovat stále cíle a priority pořád ještě jsou platné ve světle hrozeb a bezpečnostního prostředí, ve kterém Evropská unie působí. A také to i umožní novému, eh, novému předsedovi, vysokému představiteli eh, revidovat tyto dokumenty. Druhá přidaná hodnota parlamentu je eh, permanentní kontrola ze strany parlamentu. Evropský parlament je parlamentem Evropské unie a eh, je třeba tedy dohlížet nad eh, činnostmi EU a také je třeba, aby národní parlamenty se více zapojovaly prostřednictvím konzultací, tak aby se stotožnili eh, i členské státy s touto strategií. A nakonec Evropská unie je také unii občanů. Eh, my musíme jim poskytnout lepší komunikaci. Eh, těším se na dnešní diskuzi, na vaše návrhy a budu velice vstřícná vůči vašim návrhům a pokusím se je použít, ty, to, to vaše návrhy použít v návrhu zprávy. Děkuji, děkuji Sandro. A nyní diskuze jako první jsou je. Ana, je Ana Gomez z Portugalska, stínová zpravodajka. Děkuji. Já bych ráda poděkovala Sandře Kaněte za opravdu velmi dobré, dobrý základ pro nadcházející práci, to, jak systematizovala eh, své myšlenky a budu eh, ráda, když eh, budu moci přispět konkrétními formulacemi k dalšímu rozpracování některých jejich myšlenek, které nám právě představila. Myslím, že je velmi důležité hovořit o politické vůli. A měli bychom tam říct myslím, ještě víc. Podívejte se, máme tady problémy eh, s chabým vedením. Společným. Z tohoto důvodu. Eh, nebo to, to, to, to je jeden z důvodů, proč jsme tady. No, samozřejmě eh, v té původní verzi eh, jsou určité eh, limity, ale když nebudeme předkládat mm, pozměňovací návrhy, tak to bude flexibilnější. A to by mohlo být zajímavé, protože to by mohl být opravdu užitečný příspěvek, který doplní to, co předloží Frederika Mogherini. A tedy přijmou členské státy na radě. Já myslím, že bychom eh, měli se konkrétně vyjádřit několika věcem. Zejména k nástrojům CFSP a CSDP. Máme, které se nepoužívají pořádně, nepoužívají se dost a některé z nich se používají, ale mohly by se používat lépe. To jsou například všechny znalosti, které eh, jsme schromáždili na sedem to by tady bylo velmi relevantní, například k eh, financování CSDP. Líbí se mi, jak Sandra eh, zdůrazňuje ty nové výzvy a hm, hrozby, eh, kterým čelíme. Pokud je o naše zájmy, ty bychom tam ovšem mohli potrhnout konkrétněji a důrazněji. A pokud jde o cíle, tak bychom také mohli hovořit konkrétněji ohledně těch nástrojů, které máme eh, k dosažení těch cílů. Myslím si, že pokud jde o spolupráci EU-NATO, tak tam bychom mohli nalézt nějakou rovnováhu. Myslím si, že Tohle je eh, příležitost, abychom mohli investovat do naší bezpečnosti a obrany. Můžeme se bavit na to, ale jsou některé oblasti, eh, kam na to nepůjde. Ale eh, my tam přesto musíme posílit svoji bezpečnost a obranu. Takže tady by to mělo být specifičnější. A také bychom se měli zabývat našimi vnitřními aspekty. Tak abychom vysvětlili kde jsme a proč máme tisíce zahraničních bojovníků, těch odcizených eh, eh, Evropanů, které snadno naberou teroristé. Souvisí to s nějakou hloupou politikou, kterou jsme eh, přijali, která podpořila nezaměstnanost, nerovnost, diskriminaci. A to nemůžeme přehlížet, když chceme řešit nějakou globální strategii Potom k sousedství. Já myslím, že nemůžeme hovořit o migrační krizi. Vezměme na vědomí, že eh, řešíme tu největší uprchlickou krizi od druhé světové války. A máme víc než eh, morální povinnost k uprchlíkům. Máme dokonce i právní závazky. A to bychom všechno neměli eh, zahrnovat pod migraci jako takovou. A potom Evropa v vícečetém světě, multipolárním světě, globální eh, řízení založené na pravidlech, tak samozřejmě musíme řešit eh, Radu bezpečnosti, naši roli. Měli bychom toto říci podrobněji. To může být velmi relevantní vzhledem k té možnosti, doufám, že se to nestane, ale mm, k možnosti Brexitu. Já si myslím, že je to příležitost pohovořit si o Radě bezpečnosti. Je to něco, co opravdu e, nám působí potíže. A e, řeší to samozřejmě. Nebo potřebujeme zefektivnit Radu bezpečnosti. Když bychom to iniciovali, tak by to mohlo být eh, opravdu potom efektivnější. A řada problémů, které máme, je způsobená neefektivitou Rady bezpečnosti. Musíme řešit eh, své vlastní problémy, systémové problémy. Myslím, že také musíme eh, se zabývat naší úlohou při eh, podpoře eh, korupce ve světě tím, že nekontrolujeme svůj finanční systém. Není to jenom mm, evropský problém, ale musíme to sem zařadit, protože to souvisí s nedostatečným globálním vládnutím. A řada problémů, eh, které podpořily tu krizi v jiných zemích, vedla právě k tomuto. Která byla způsobena tímto. A pokud je o naše sousedství, tak myslím, že máme samozřejmě závazky eh, vůči svým sousedům, ale domnívám se, že bychom se měli zaměřit na eh, to, proč byla stanovena taková kritéria jako koreňská. Ať už dosáhneme rozšíření nebo ne. Je to eh, dvojsměrný proces. Ale jenom procesování těch kritérií samo o sobě. To souvisí s našimi hodnotami. a, a chceme tak jako mm, bojovat lepší sousedství, lepší svět. A myslím, eh, že na základě tohoto eh, bude moci dále úspěšně spolupracovat se Sandrou a dobrat se eh, k textu, který by měl být přijat parlamentem. La parole, madame. Děkuji. A nyní má slovo paní Ariel Marie, prosím. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Já bych chtěla poděkovat Sandře a e, já jsem s ní spolupracovala od začátku, takže asi nemám e, moc technických poznámek, jenom bych e, ráda, abychom si tam položili dva typy otázek. První, která je zásadní, je, zdali Evropa chce být mocností nejenom ekonomickou, ale geostrategickou rovněž. Což znamená dvě podotázky. První, Evropa chce mít prostředky pro to, aby byla schopna hájit své teritorium, které je třeba asi více definovat teď i vzhledem k integraci nových zemí, ale je třeba, aby eh, byla schopna chránit své území, občany, ale také i své zájmy. Ekonomické, ano, ale nejenom ekonomické. I ekologické, kulturní, a bezpečnostní. Kromě toho, a to je druhá podotázka, Evropa eh, se cítí dotčena tím, co se děje mimo území a mimo své občany a pokud ano, tak musí nést odpovědnost za rovnováhu ve světě, za eh, rozvoj v zemích, za spravedlnost, za Eh, šíření lidských práv podle našich představ, naší koncepce. Eh, cítí se eh, tedy i dotčena problematikou míru ve světě a pokud ano, tak na to musí mít prostředky. To je otázka. Nebo problém politické vůle, ale také problém prostředku, pokud chceme toto prosazovat, jednat. A zde bych chtěla trochu to relativizovat použít trochu jinou formaci, pokud jde o vztahy s NATO. Tady nejde pouze doplňovat NATO. Přece my jsme jedním z pilířů, my jsme pilíř NATO, my jsme tím, kdo nejvíce přispívá vojáky, které posíláme do operací NATO. My jsme tím, kdo první přispívá finančně. My jsme tedy NATO. My jsme NATO. A zároveň my jsme i pilířem a otázka ní zdali my, jakožto pilíř, zdali eh, jsme schopni vést konkrétní akce. Já si myslím, že ano. A jaké konkrétní specifické akce? Eh, ty mohou samozřejmě doplňovat akce, na to pomáhat mu, ale je třeba si také připomínat naši roli uvnitř na to. A druhá otázka, kromě politické vůle, pokud hovoříme o prostředcích, je, zdali jsme připraveni i na to vyčlenit nezbytné finanční prostředky na naši obranu v širokém slova smyslu, ano, protože tady jsou nové formy možných útoků na naši suverenitu, na fungování našich států. A mm, jsme ochotni mm, alokovat na toto prostředky finanční i strukturální. Pokud chceme mít evropskou obranu, která bude fungovat, tak je třeba, aby byla vybavena prostředky, aby mohla anticipovat krize a realizovat akce. To jsou ty zásadní otázky, které vyplývají ze zprávy Sandry a musíme permanentně si klást ty, tyto otázky sami sobě i našim partnerům. Děkuji, paní Aliomari. Paní Lezing, byte, prosím. Eh, Já eh, promluvím eh, německy. Takže prosím, abyste si nasadili sluchátka. Děkuji vám, paní Kalněte, za návrh zprávy a v úvodu bych vám také chtěla poděkovat za to, že jste té důležité a často zanedbávané parlamentní kontrole a e, spolupráce Národního parlamentu a Evropského parlamentu věnovala e, samostatnou kapitolu ve zprávě. My jako GUNL podporujeme e, masivní rozšíření skutečné parlamentní kontroly obecně a v zahraniční politice zvláště. Přitom se kontrola nesmí omezovat pouze na povinnost podávat zprávy. Eh, eh, já se domnívám, že tady musí být etablován, eh, etablována parlamentní výhrada. Navíc váš požadavek po multilaterální inkluzivní diplomacii v odstavci 10 a na globálním řádu a požadavek po globálním řádu podporujeme. Nicméně tato diplomacie musí být skutečně inkluzivní a pravidla globálního řádu což je podle nás charta OSN a valné zhromáždění OSN. Tato pravidla musí platit závazně pro všechny. K dalším bodům zprávy vás asi nepřekvapí, že u nás panují eh, názorové rozdíly a máme i jiná těžiska. Jsme přísně proti další militarizaci a zbrojení e, Evropské unie. K tomu patří i spolupráce a zapojení do NATO. My tuto hru s ohněm, zejména pokud jde o východní e, zaměření NATO, e, sledujeme s velkou obrovskou starostí. Ten eh, dvouprocentní cíl výdajů na eh, eh, zbrojení považujeme za velký problém, za velkou chybu. Ten záměr považujeme za nesprávný, zejména v dobách, kdy peníze chybí v oblasti sociální a boji proti chudobě a sociální nerovnost narůstá i uvnitř Evropské unie výrazně. Dávám vám za pravdu, paní Kalněte, že v odstavci 8 kooperace se sousedními zeměmi eh, má být dále rozšířena eh, s cílem zajistit mír a stabilitu. Nicméně mám za to, že je na místě nová orientace sousedské politiky směrem ke skutečné podpoře sociálního a ekonomického rozvoje a odklon od prosazování neoliberálních dohod o volném obchodu které slouží výlučně koncernům a ekonomickým zájmům eh, eh, elit. Eh, ekonomické pardon, evropské sousedství se nesmí stát míčem regionálních nebo jiných mocností. Hovoř, paní Gomez zdůrazňovala, jak je nezbytné odstraňovat mm, příčiny konfliktu. Já si opakovaně všímám, že analýza účinků a příčin evropské politiky je velmi jednostranná. Neexistuje tady žádná analýza o tom, do jaké míry evropská politika představuje spíše problém než řešení problému a kdo k tomu problému přispívá. Po mém soudu dosavadní vnější politika Evropské unie právě vede k problematickému eh, vývoji, například agresivní eh, exportní politika zbraní mnoha zemí, politiku volného obchodu jsem jim zmínila. E, my jako GUE NGL se domníváme, že EU má působit jako zprostředkovatelská civilní síla a neměla by se ubírat cestou intervencionistickou a militaristickou Eh, proto eh, z důvodu tohoto, této orientace zprávy nemůžeme zprávu podpořit a proto předložíme také pozměňovací návrhy a um, případně um, budeme ještě jednat. Děkuji. Děkuji paní. Uh, ko. nyní dám slovo kolegovi Milan Monovi. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat Sandře Kaněte za tuto zprávu. Téma je velice významné a navíc si myslím, že dočasně je velice eh, eh, vhodné, abychom eh, i dali slyšet hlasu parlamentu, protože teď připravuje dokument paní Mogherini pro Červnovou radu. A ten cíl je velice ambiciozní, ambicioznější než asi eh, eh, ty limity, které musí plnit Sandra, když píše zprávu, takže samozřejmě musí si stanovit určité priority a takže eh, jsou to obrovské, jsou tam velice encyklopedické záležitosti, které popisuje Eh, externí aktivita jde za rámec naší obrany. Ano, samozřejmě, def, obrana tam je velký deficit, to je jasné. Já chápu, že kromě eh, hrozby, kterou představuje Daesh, eh, to, co se děje v Syrii, eh, Rusko na, na Ukrajině, to, co se děje v Mali a tak dále, nebo v Sahelu, tak já chápu, že témata obrany, ochrany občanů mají jaksi přednost té zprávě, ale musíme si být vědomi toho, že jsme také vojenskou aliancí, ne, že nejsme, pardon, že nejsme vojenskou aliancí, ani ve svých základech to nedeklarujeme. Máme zde článek 3.5, tam se hovoří o cílech Unie ve vnějších zahraniční aktivitě, takže tam se eh, pouze nezaměřujeme na ochranu občanů, eh, obranu občanů. Tam jsou další zájmy, hodnoty, principy, lidská práva, zahraniční obchod eh, a tak dále, celá řada dalších jevů. A je třeba se vyhnout tomu, aby z toho nevznikl takový dojem, ty, to, hm, co to budou číst, tak aby neměli dojem, že tam se dává příliš velké místo, prostor právě obraně, obrané politice. Také souhlasím, že proto, abychom byli globálním aktérem, tak musíme být regionálním aktérem nejprve. A proto je třeba dát prioritu naší regionální aktivitě, sousedům, sousedství. To je důležité. Já jsem z těch, kteří si myslí, že Evropská unie má ambici být globálním aktérem. Máme zde členské státy EU, které jsou stálými členy Rady bezpečnosti přece a další, kteří nejsou stálými členy, ale mají takovou historii za sebou, jako třeba Španělsko, mm, to je země, kterou znám nejlépe, tak naše zahraniční politika e, zasahuje hodně do Jižní Ameriky, potom jiné země jako Portugalsko, například v Africe, nebo v Jižní Americe také. A tudíž Evropská unie se nemůže omezovat pouze na sousedy. A navíc závisíme na zahraničním obchodě, e, který je co nejširší, tedy mm, s celým světem a nemluvě o dodávkách suroviny ze zbytku světa. Takže nic nám nemůže být cizí ve světě. Naše zahraniční politika musí být ambiciozní a globální. Já chápu, že tyto aspekty a ekonomické aspekty asi těžko naleznou místo v této zprávě, že to není snadné, ale proto přesto apeluji na paní Kaněte a jak říkám, je to zpráva encyklopedická, takže těžko je to samozřejmě všechno rezumovat e, v tom omezeném počtu e, počtu slov, které e, musíme respektovat podle pravidel. A, takže já podám pozměňovací návrh, aby se to trochu rozšířilo. A Samozřejmě, ale e, prostě já chápu, že to je nemožné omezovat zprávu tako, takovéhoto významu na takový počet slov. To je těžké, protože přece jenom e, tady nejenom obrana, ale lidská práva, životní prostředí, ekonomika, obchod a tak dále. Tak to bude těžké. V každém případě děkuji paní Kalněte za vykonanou práci a přeji hodně štěstí a dovolím si pokusit se Eh, přispět pozměňovacími návrhy. Děkuji. Thank you very much. Uh... Děkuji. Myslím, že je opravdu škoda, že taková důležitá zpráva, eh, o kterou jsme bojovali na rozšířeném předsednictvu a iniciativa tohoto výboru, zvláštní iniciativa tohoto výboru, není tady než čtvrtka členů dnes, co dnes dopoledne. Myslím, že je to velmi důležité a bude takový rámec pro naši práci v nadcházejících měsících. Z mého pohledu myslím, že je důležité eh, zdůraznit tu státoprávní úlohu Evropské unie. Takže budeme eh, poskytovat eh, podporu dalším mezinárodním organizacím, zejména pokud jde o politickou a sociální inkluzivnost, eh, vykoření bezpečnosti, eh, boj proti korupci, organizovanému zločinu, eh, obchod s lidmi, postkonfliktní stabilizaci, rehabilitaci obětí, zejména žemí, odzbrojení. Prostě řada aktivit, které, myslím, náš příspěvek globální mohl být silnější. Já Sandro, děkuji za zprávu, děkuji všem, kteří přispěli. A teď ještě dostaneš slovo, abys to možná nějak zakončila tu debatu a potom a řekneme ještě, jaké jsou ty propozňovací návrhy. Děkuji. Děkuji vám všem. kteří e, měli stejný názor e, na ten návrh zprávy. Já se nebudu e, ještě zabývat tedy eh, vašimi, eh, eh, tedy touto zprávou, tedy konkrétními připomínkami jsem otevřená vůči vašim podnětům a, a těším se na to, co se nám podaří společně dosáhnout a doufám, že se nám podaří vytvořit vyvážený, solidní dokument. Všichni víte, že ten návrh má určitý počet znaků a proto já jsem tam do toho napsala, co si myslím, že je to nejdůležitější Teď společně budeme moci hm, pokryt to, co eh, si myslíte eh, vy, že v té zprávě chybí. Každopádně vám moc děkuji. Já vám děkuji, Sandro. A, a přítomným sdělím, že lhůta pro pozměňovací návrhy je 22. února, což znamená přesně, bude celý eh, týden ještě. Hlasovat budeme 15. března tady na výboru a čekáme, eh, že plenární zasedání to projedná 15. a 18. října. Podařilo se nám to eh, zvládnout v předpokládaném časem harmonogramu, říká pan předseda. No, uvidíme se příští týden na shledanou.